Dear colleagues, uh, good afternoon. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám hezké odpoledne. Začínáme bodem 1, přijetí návrhu pořadu jednání. Navrhuji následující změny. Bod 15 byl stažen z návrhu pořadu jednání. Týkalo se to eh, hlasování návrhu zprávy o eh, přeskumu mechanismu o pozastavení. Eh, to už se mm, konalo minulý čtvrtek ve Štrasburku. Také bod 16, který se týkal schválení návrhu zprávy o boji s korupcí a následné usnesení výboru Krym musí být ještě odloženo. Takže to jsou návrhy, pokud nejste proti, tak bude návrh pořadu jednání schválen v tomto znění. Dále, eh, co se týče jazykového režimu, tak tady bohužel dnes nemáme tlumočení ani do chorvačtiny, ani do kelštiny, ani zítra tedy tento režim nebude. Dále, bod 3, schválení zápisu ze schůze konané dne 1. února, 21. a 22. prosince 2015, 30. listopadu až 1. prosince 2015, 12. až 13. října 2015 a 15. až 16. července 2015, pokud nemáte žádné námitky. Zápis ze schůzí je schválen. Nyní se dostáváme k bodu 4, to je vlastně takový první, takový skutečný eh, tedy bod, dnešního odpoledne budeme hovořit o ochraně soukromí na internetu, zajištěním větší digitální autonomie Evropské unie. Čeká nás výměna názorů s panem Guillaumem Pupárem, který je generální ředitel francouzské agentury pro bezpečnost informačních systémů ANSI. Um, ehm, asi si vzpomínáte, že eh, po eh, přípravě zprávy, která se týkala eh, hromadného sledování elektronické komunikace evropských občanů zorganizoval výbor Libe v prosinci konferenci na vysoké úrovni, která se týkala ochrany soukromí na internetu, posílením bezpečnosti informačních systémů a posílení eh, příslušných eh, kapacit. Bylo to společně s ITRE, IMCO a STOA. Pamatujete si jistě, že to byla velice podrobná konference a byla velice interaktivní. Účastnilo se jí asi 80 mezinárodně um, uznávaných odborníků. A jedno z takových eh, doporučení této konference bylo to, že by měl vzniknout silnější a autonomnější um, obor nebo odvětví IKT v Evropské unii. Hovořilo o něm, o něm také e, krátce i usnesení Evropského parlamentu, které se týkalo hromadného sledování z roku 2014. Jsem tedy velice rád, že můžeme pokračovat v načaté práci a vítám zde pana Pupára, který je e, generálním ředitelem francouzské agentury pro bezpečnost informačních systémů, zkrátka ANSI. A pan Popár je Eh, tedy hlasitým mm, zastáncem toho, že eh, má zde být tedy větší evropská digitální autonomie. Takže vás tedy vítám, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za tuto úžasnou příležitost vyměnit si s vámi názory, které se týkají kyberbezpečnosti. Samozřejmě, že toto je záležitost, které my se věnujeme stoprocentně. Myslím si, že to skutečně má své místo na evropské úrovni, na této nesmírně ambiciozní úrovni a právě, jestli dovolíte, právě této problematice bych věnoval nyní několik okamžiků této velice důležité problematice. Nejprve si dovolíte, podívali bychom se samozřejmě na všechny ty hrozby, které vidíme v této oblasti u nás naší agentuře ANSI. My máme, to je agentura, kterou řídí, my máme příležitost samozřejmě vidět mnoho těchto útoků v této oblasti, mnoho z těchto útoků, o kterých se ani nehovoří veřejně. Samozřejmě, že my chceme samozřejmě chránit oběti, možné oběti všech těchto útoků, tak samozřejmě to je i důvod, prostě to nezveřejňuje často. A já samozřejmě vím, že bohužel dochází k nárůstu těchto útoků. Dochází neustále k nárůstu samozřejmě těch motivací na straně útočníků, technické úrovni. Samozřejmě, eh, že je zde čím dál tím více různých skupin, které se zabývají kyberútoky, a to z různých důvodů. Jednak samozřejmě vidíme jasný nárůst v této oblasti kyberkriminality. To znamená, že tyto útoky probíhají například v oblasti krádeže, dát, údajů. V současné době vidíme krypto lokury, to znamená, to je v podstatě vlastně typ útoku, který se snaží tímto způsobem například využívat eh, už ne mm, ty možnosti virů a podobně, ale určitá kryptologie, to znamená, že dochází k šifrování v této oblasti, je to skutečně na té skutečné úrovni ochrany, zabezpečení a těm obětem v podstatě umožňují, aby se dostali zpět ke svým vlastním údajům za určité poplatky, za určité výkupné, například bitcoiny se platí v této této oblasti, to znamená vlastně takovou kryptoměnou, hmm, asi tak za milion eur například eh, tyto kriminálníci vám umožní zpět přístup ke svým vlastním údajům. Toto jsou drobné útoky, pravděpodobně takového drobnějšího charakteru. Všem samozřejmě, jakmile jste oběti, tak nic není úplně malým útokem. A samozřejmě, že je zde hm, obrovské riziko toho, že vlastně nemáte žádnou záruku, že se opět dostanete k těmto svým údajům, není zde žádná kvalita zaručena toho, toho poskytování dalších služeb a tak dále. A na celosvětové úrovni, samozřejmě v tom celosvětovém měřítku, to představuje skutečně kolosální částky. Kolosální částky, které tito zločinci získávají tímto způsobem. Samozřejmě, že poté to vyvolávají obavy ohledně toho, jakým způsobem nebo co vlastně dělají s těmito finančními prostředky. Dochází vlastně k určitému reinvestování, například tak, jak my to uděláme s výzkumem a vývojem, tak oni vlastně investují do dalších útoků. Čili skutečně je to vlastně tento typ kyberkriminality, který nás nesmírně zneklidňuje. Dalším obrovským problémem v současné době, a to je realita, kterou já bohužel vidím čím dál tím častěji, to je rozvoj určitých specializovaných kriminálních skupin, které například se zabývají právě těmi informačními systémy, sítěmi veřejného nebo soukromého charakteru na úrovni centrální zprávy, podniků, například i drobných podniků, které mají určité vzácné informace v této oblasti. Informat, charakteru nebo komerční údaje, technické údaje, všechno, co by mohlo znamenat určitou hodnotu pro ten konkrétní podnik. Toto je realita, které čím dále tím více čelíme a která je podceňována často, protože tito útočníci samozřejmě jsou nesmírně diskrétní. Zájmem takového útočníka, který se dostane do informační sítě, je zůstat utajen co možná nejdéle. To znamená, že takový útočník samozřejmě nechce, aby došlo k jeho odhalení. A pokud teda nějak nezjistí, nezjišťujete tyto informace, tak vlastně ani nevíte, že k takovému útoku skutečně došlo, což je veliký problém. Dochází k obrovskému počtu tohoto typu útoku u nás například v posledním roce jsme se zabili asi 20 případy tohoto charakteru. Samozřejmě, že ten počet je velice obtížné nějak odhadnout. U nás to bylo spíše proti těm velkým aktérům, těch 20 případů, kteří skutečně by mohli přijít o nesmírně vzácné důležité ídaje komerčního, technického charakteru, dokonce i charakteru ochrany bezpečnosti celého státu. A když se podíváme na situaci těchto konkrétních podniků a aktérů, tak samozřejmě, že nás to nesmírně zneklidňuje. Já hovořím, že to byla dvacítka, ovšem to jsou vlastně ty, které jsme byli schopni odhalit a já samozřejmě bohužel vám nemohu poskytnout nějaké skutečné číslo počtu těchto útoků, protože bohužel hodně těchto útoků právě zůstává neodhaleno, o tom jsem se zmínil. Obrovským problémem je, že my ani vlastně nevíme, to bych chtěla říci upřímně, nevíme, kdo útočí. My asi samozřejmě máme určitou představu, ale nikdy nemáme, prakticky nikdy nemáme jasný důkaz a je obtížné říci, zda skutečně teda to je ze severu, z jihu, z východu, ze západu, za ten útok přichází ze strany konkrétního státu, nebo například nějaké mafiánské skupiny, nebo pouze nějaká konkurenční společnost. Velice obtížné je říci konkrétně, k čemu dochází v různých těch analýzách analýza, které děláme s našimi kolegy v oblasti policejních složek nebo spravodajských složek, zjišťujeme, že občas dochází k takové záměně. Vlastně no, někdy si myslíme, že ten aktér funguje a zastupuje nějako, nějaký stát, poté bude zastupovat nějakou kriminální skupinu dochází k obrovskému pohybu v této oblasti. To znamená, že skutečně nejsme schopni ze stoprocentní jistotou říci, kdo zatím je. Třetí typ těchto útoků jsou samozřejmě rizika spojená s určitou sabotáží. To znamená stejné techniky, které získávají pro přístup k určitým sítím a zároveň eh, zde máme aktéry, kteří v podstatě ani nemodifikují danou síť, získávají určité informace i přesto a vlastně mohou stejným způsobem tyto aktéři ohrozit fungování určité sítě a vlastně se mohou snažit zničit celou konkrétní síť, veškeré aktivity a samozřejmě, že to může mít poté i dopad na sítě, které se neznamenají nějaký zdroj kvalitní informací, ale fungovaly dobře, byly kvalitní, byla to například kritická infrastruktura, doprava, průmyslová odvětví nebo rafinérky a podobně. Rafinérie nemusí mít zrovna nějaký obrovský zdroj citlivých informací, ale kvalitní fungování takové rafinérie právě je založeno na informačních zdrojích, informačních sítích, což je zásadní. A samozřejmě, že my se obáváme do budoucna především toho, že tito útočníci, kteří budou mít například politickou motivaci, teroristickou, ekonomickou motivaci, že vlastně se budou snažit zničit právě tyto systémy nebo tím vyprokovat určitý typ nějakého neštěstí, katastrof, typické scénáře v dopravě například, nebudu zde samozřejmě hovořit o konkrétních případech, ale jakmile máte pod sebou možnost kontroly řízení všech těchto systémů, to znamená všechno, co by mohlo fungovat, by bylo samozřejmě ohroženo a došlo by k obrovskému katastrofickému scénáři. U nás zatím nedošlo k nějakému obrovskému počtu těchto útoků. My samozřejmě spíše zabýváme motivaci na straně těchto útočníků. V posledním roce jsme ve Francii měli jeden takový případ, který nás vedl k obrovským analýzám. Bylo to na TV Sang Monde, na tuto televizní stanici útok. Byl to útočník, který se snažil zničit právě fungování této televizní stanice tím, že zautočil na, tyto, na tuto stanici, kompromitoval jednotlivé informační systémy, stiskl to červené tlačítko a v podstatě vlastně veškerou produkci audiovizuálního charakteru Ehm, tím zasáhl. Všechno to běželo opravdu obrovské eh, nesmírně rychlým způsobem, čili to je další riziko, ta rychlost těch Samozřejmě, že mm, pokud jde o nějaké motivace, to je nesmírně obtížné nějak identifikovat. My samozřejmě se snažíme nějakým způsobem předvídat možné útoky do budoucna. To znamená, že informační systémy by se využívaly nejenom k zisku konkrétních informací s pravodajským účelům, ale právě k těmto fyzickým útokům, které by měly obrovské dopady. Otázka kyberbezpečnosti, samozřejmě toto jsou otázky, které jsou zásadní. Zásadní pro fungování našich hospodářství, pro fungování našich Eh, institucí, naší demokracie. A proto je zásadní, abychom měli skutečně nesmírně ambiciozní plány, kroky na naší straně, protože ta výhoda je na straně útočníka je mnohem jednodušší samozřejmě útočit, než se bránit. To znamená, že se dostáváme do nesmírně obtížné, svízelné situace. Ovšem my víme, jakým způsobem bychom se měli chránit. My samozřejmě to musíme věnovat, ale dostatečnou, dostatečné úsilí, dostatečnou energii, vyžaduje to soudržnost, kohezi právě všech aktérů na této straně bezpečnosti informačních systémů, digitální bezpečnosti. Tato otázka ovšem v současné době neznamená pouze nějaký předmět, kterému se věnují pouze odborníci. Měla by to být záležitost, která nás trápí všechny. Samozřejmě na základě našich konkrétních odpovědností, postu a tak dále. Všem kolektivně bychom si měli položit otázku, jakým způsobem bychom se mohli chránit kolektivním způsobem proti všem těmto informačním útokům. Pár slovy jak to vypadá u nás? Právě z tohoto důvodu jsme vytvořili agenturu, kterou já mám tu čest řídit. Vytvořili jsme ji v roce 2009, byla nás asi stovka, nyní přibližně 500 lidí. To znamená, že máme dostatečné prostředky, které nám politická reprezentace skutečně věnovala, protože si je vědomá těchto rizik v této oblasti. A tento náš model francouzsky znamená to, že musíme tu misi na straně útoků a spravodajských informací vlastně oddělit. To samozřejmě existuje. Na druhé straně straně je to ta ochrana a bezpečnost a tomu se věnuje naše agentura ANSI. To znamená, že my se snažíme v rámci jedné agentury se věnovat jednak zpravodajským službám, samozřejmě to je velice důležité, všichni odborníci technického informačního charakteru. Ovšem je zde jeden problém a to je problém určitého jasného poslání nebo možného konfliktu zájmu v této oblasti Mm, protože občas dochází k takovému antagonistickému seskupení jednotlivých pracovních skupin, abychom oddělili tyto jednotlivé mise. To neznamená, že by nemohly být propojeny. Samozřejmě já osobně například jsem nesmírně hrdý na veškeré ty informace, které získávám ze spravodajských složek a zdrojů, pokud jde o přípravu možných útoků, abych pochopil kvalitnějším způsobem i útoky, ke kterým došlo v minulosti. To je součást mé profese, to je samozřejmé. Ovšem, na druhé straně, my se snažíme pomáhat obětem, chránit, bránit. Samozřejmě, my se snažíme v této oblasti zjistit i možné motivace těchto útočníků a tak dále. Čili toto je pro nás zásadní. Další přístup, který je možná takovým mm, nejenom francouzským přístupem, možná to pochopíte rovněž i vy z vašeho pohledu určitá regulace. To znamená nějakým způsobem získat čas před tímto útočníkem. U nás ve Francii pro ty nejkritičtější infrastruktury citlivého charakteru. Tam no, jsme se samozřejmě snažili to nějak chránit i regulačním způsobem, zákonem, například informační bezpečnost pro ty nejcitlivější operátory a subjekty. To již vlastně nebude něco, co bude volitelného. To je něco, co se stává vlastně povinností. Samozřejmě, že my mm, nechceme, aby to mělo nějaký dramatický dopad. Je to zákon, který máme z prosince 2013, tuto legislativu v současné doby, vazbě, začíná probíhat publikace, zveřejňování jednotlivých textů. Ten tato legislativa, která by měla především umožnit naší agentuře ANSI nějakým způsobem se skontaktovat se všemi těmito kritickými aktéry, um, provozovateli, to znamená informa- výměna informací ohledně možných hrozeb, rizik. Samozřejmě, že je to občas obtížné, protože oni ani nemají pocit, že by skutečně takové, taková hrozba existovala. Je to něco teoretického. A v této situaci se snažíme i připravovat určitá pravidla, jakým způsobem by se mohly chránit ne- možná nejefektivnějším způsobem. To znamená, již dva roky tomu, se tomu věnujeme. Máme zde první tři vyhlášky, které před několika dny byly zveřejněny. To znamená určitá pravidla, která jasně stanoví, co je povinného na straně těchto operator, operátorů, těchto aktérů, této infrastruktury, která kritického charakteru, to znamená uvědomit si, jakým způsobem probíhají rizika v této oblasti kyberbezpečnosti, kyberochrany a zásadnější pro nás je, aby si tyto subjekty uvědomili, že vlastně musí kyber bezpečnost brát velice vážně, dostat je skutečně na úroveň e, nesmírně důležité priority, tak jsou to technické záležitosti, ale zároveň určitá zpráva a řízení celé této problematiky. To znamená vlastně vedení těchto velkých e, subjektů, ať je to veřejného nebo soukromého charakteru, tento konkrétní subjekt. Čili nejde pouze o to, abychom zde prostě přicházeli pořád s nějakou novou legislativou, pravidly a tak dále, ale abychom těmto subjektům jasně řekli, že toto je nesmírně zásadní oblast, zásadní problematika a ne jenom jim říct nějaké rady, poradenství, měli byste dělat toto, toto, toto. Ne, v této oblasti musíme jít ještě dál, musíme být ambiciozní, musíme se snažit chránit tyto operátory v oblasti financí, energetiky, dopravy, distribuce vodních zdrojů, vše, co se týká zásadní ochrany bezpečnosti pro naší zemi a pro naše občany. Čili my jsme vlastně tímto zúraznili jednak eh, to, že to bereme vážně na národní úrovni a zároveň, že se snažíme to prosazovat i na evropské úrovni, protože mnoho z našich zásadních infrastrukturních operátorů, um, aktérů samozřejmě nekončí na našich hranicích. Je zde propojení, takovým příkladem je oblast distribuce elektřiny. My samozřejmě víme, že pokud jde o poskytování elektrické energie, tak naše bezpečnost samozřejmě záleží jednak na produkci a distribuci distribuci elektrické energie, ale zároveň i na kapacitě našich eh, sousedů dělat to samé, dosáhnout to, toho samého. To znamená, že samozřejmě, že my prostě ve Francii, jakmile my víme, že nebudeme chráněni, pokud je zde nějaký nedostatek, nějaká vada na straně našich partnerů, a to znamená, že by to mělo dopad i na naší zemi extrémním příkladem, by mohlo, to by mohl být takový extrémní příklad, ovšem samozřejmě často vidíme, že tito operátoři jsou evropského charakteru, nebo vlastně máme, z, um, určit, máme zde samozřejmě je zde otázka propojení a proto zde máme mm, směrnici SNIS, která byla přijata v této oblasti, která se týká bezpečnosti sítí a která by nám tato mm, směrnice by nám měla umožnit na evropské úrovni se věnovat této problematice, to znamená nezavírat se pouze na té národní úrovni. Vy jste se o tom již zmínil, pane předsedu. Já samozřejmě jsem pro strategickou autonomii v této oblasti, pokud jde o informační bezpečnost. To znamená v oblasti digitálního světa, na celoevropské úrovni. To je zásadní. Ještě než se tomu budu věnovat konkrétním způsobem, dovolte, abych vám řekla následující věc. V podstatě vlastně ta strategie u nás ve Francii, my si nemyslíme, že bychom se měli zavírat eh, na té národní úrovni nebo vůbec na evropské úrovni, vytvořit určité bariéry, překážky, ale že musíme spolupracovat s jednotlivými partnery a především se Spojenými státy v tomto ohledu. To je jasné, protože by vlastně to bylo by úplně nesmyslné postupovat jiným způsobem. Určitá autonomie strategického charakteru znamená to, že bychom měli být schopni zvládat určité technologie, moderní technologie, regulovat určité domény, oblasti, vzít osud eh, do svých vlastních rukou. To je zásadní. A ne pouze spolehat se na inovace, pravidla, předpisy, které přicházejí z nějšího světa mimo Evropskou unii. Tři hlavní body. Pokud jde o tuto strategii autonomního charakteru, my, naše agentura, navrhuje především to, že si musíme zajistit naši vlastní digitální bezpečnost, zabezpečit to, tuto bezpečnost. To znamená, že to nebudou nějaké vnější třetí země, které by to zajistily. Já prostě si nemyslím, že by zde měl být nějaký štít, nějaký kyberštít, který by měl chránit Evropu nebo jednu konkrétní zemi Evropské unie. To by nebylo rozumné. Tato kyberbezpečnost vyžaduje to, aby každý členský stát převzal tuto odpovědnost do svých vlastních rukou a zároveň, aby evropské instituce zároveň převzaly odpovědnost na uh, straně kyberbezpečnosti e, Například v této oblasti jsem nesmírně rád, že Sertiu právě měla možnost přinést tyto možnosti, tyto, tuto kapacitu která by mohla bojovat proti těmto útokům. Jsem nesmírně rád, že tato kapacita na straně evropských institucí se rozvíjí. A dále je to Evropská agentura ENISA, jsem nesmírně rád, že funguje, je to vlastně takový náš homolog, partner na evropské úrovni a já jsem proto, aby tato agentura dále rostla, aby přebrala více odpovědnosti, aby se stala takovým skutečně mm, motorem rozvoje každé evropské země Evropské unie, pokud jde o kyberbezpečnost a taková otevřená záležitost, kterou, o které bych se rád změnil. Myslím si, že tato agentura nemá dostatečné finanční možnosti pro všechny ty mise, které ji čekají a všechny úkoly, které ji čekají. Takže bych vás poprosila, abyste zvážili otázku rozpočtu této agentury, která podle mého názoru je nedostatečná vůči těm skutečným rizikům a ambicím, které by tato agentura měla plnit. Nový předseda správní rady této Evropské agentury je francouz, rovněž z naší agentury ANSI, není to náhodou a myslím si, že to rovněž poukazuje na naši vůli investovat do této oblasti, podporovat tuto agenturu a rozvíjet kapacity všech členských států v této oblasti, především pokud jde o aplikaci směrnice NIS. Další záležitost. Nejde pouze o ochranu jednotlivých evropských států, Evropské unie, našich institucí, ale zároveň eh, je zde otázka určité nezávislosti eh, industriálního charakteru. Neznamená to nějaký nedostatek spolupráce s ostatními neevropskými odvětvími. To samozřejmě o to nejde. Zásadní ale je vytvořit určitou industriální základnu. Nevím, jak to mm, jak bych to řekl, jinak. To znamená vytvořit vlastně v oblasti kyberbezpečnosti a digitálního světa právě toto odvětví evropského charakteru. My zde již máme mnoho aktérů, kteří jsou aktivní v tomto ohledu a jsem proto přesvědčen, že je možné mít kvalitní aktéry na evropské úrovni, kteří zvládají veškeré otázky digitální bezpečnosti, kyberbezpečnosti na evropské úrovni. Existují, musíme je ještě povzbudit v tomto ohledu, stimulovat v tomto ohledu a možná zvážit i nějakým způsobem to, jak nahlížíme na digitální svět, jakým způsobem nakupujeme, pořizujeme jednotlivé produkty v jednotlivých členských státech a obecně řečeno v Evropě. Možná spíše podporovat nákup a získávání těch produktů, kterým více důvěřujeme. Dále ta možnost využívání těchto technologií, které budou důvěrnějšího charakteru, například různé mm, softwary, které například by mohly pomoci posílit bezpečnost v tomto ohledu, pokud jde o digitální svět a nějakým způsobem nenakupovat pouze tak jako všichni ostatní, nebo tak, jak nám někdo nadiktoval a tak dále. To znamená být trošku evropštější v tomto charakteru. A dále je to certifikace. To je další bod. My zde potřebujeme samozřejmě mít absolutně důvěru v produkty, které pořizujeme. Naši občané musí důvěřovat těmto produktům a to samozřejmě může zajistit certifikace. Co to znamená? Znamená to, aby tyto produkty, ať už jsou evropského či neevropského charakteru, a skutečně se podívat na to, co je součástí tohoto produktu, co je uvnitř tohoto produktu, to znamená, jaký je zdrojový kód a tak dále. My musíme mít možnost přístupu právě k tomuto zdrojovému kódu těch 100 um, produktů, um, osvědčených produktů. To je další věc. A poslední, minulý týden došlo k podpisu právě v oblasti kyberbezpečnosti uh, určitému vytvoření partnerství, do kterého jsme se rovněž zapojili. My jsme součástí takové um, asociace na té straně soukromého sektoru, i když to možná je trošku překvapivé, jsme součástí této, tohoto združení, tohoto této sítě, která by měla umožnit eh, využití těchto finančních prostředků právě na evropské úrovni a jsem nesmírně rád, že se na to můžeme podílet. A úplně poslední věc je, je určitá obava obava ohledně budoucnosti, že nebudeme schopni nějakým způsobem regulovat otázku kyberbezpečnosti, protože dochází k určitým konkrétním vyjednáváním, dohodám komerčního charakteru, například té TTIP a podobné dohody. Nesmíme zapomínat na to, že samozřejmě tyto věci totiž jsou často v oblasti bezpečnosti interpretovány jakožto komerční bariéry, což samozřejmě je špatné, je to nesprávné. Mým úkolem není nějaký protekcionismus v oblasti ochrany, to je teda už takové eh, velké slovo, to samozřejmě o to nejde. Nám Jde o to, abychom byli schopni připravit, stanovit konkrétní pravidla. Někteří je samozřejmě budou považovat za překážky, to je jasné, ovšem bohužel tak tomu je. To znamená určitá pravidla na této úrovni bezpečnosti mít k dispozici. A poslední záležitost se týká kódování, šifrování. To je záležitost, která je rovněž zásadní to znamená rozvoj v této oblasti, nebo to, že zde máme čím dál tím více těchto technologií, které se používají na úrovni podniků pro ochranu osobních údajů, veškerého obchodního tajemství. To znamená, že to šifrování či kódování, to nejde pouze o nějaké e, technologie, které byly nebezpečné, e, využívají se v mírových podmínkách. Samozřejmě, že jsou to ale technologie, které by samozřejmě mohly být zneužity proti nějakým bezpečnostním, samozřejmě zájmům, teroristickými skupinami a tak dále. To je jasné. Ovšem, pokud si máme zvolit mezi ochranou našich občanů, našich hospodářství a na druhé straně to, že nebudeme schopni například um, odposlouchávat nějakou komunikaci z bezpečnostního hlediska, tak pro nás je ta rovnováha velice jasná. My samozřejmě pro nás je zásadní, abychom chránili naše občany a naše hospodářství. To je naše priorita. Děkuji vám. Thank you very much indeed. Děkujeme velice. Máme ještě čas na otázky a odpovědi. Nejprve pan Bonet. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat za tuto komplexní prezentaci. Domnívám se, že všichni chápeme a rozumíme, že ta úloha kyberkriminality bohužel eh, narůstá a zvětšuje se a že na to musíme reagovat eh, nějakým razantnějším způsobem. Souhlasím s tím, když jste řekl, že ta technologická bezpečnostní řešení by měla být povinná pro všechny naše partnery, pro všechny sektory, zejména pokud hovoříme o kritické infrastruktuře, ale nejenom. Nacházíme se teď eh, uprostřed provádění směrnice o bezpečnosti eh, eh, informačních struktur, té směrnice NIS, ale pokud má být to provádění úspěšné, tak to bude záviset na skutečné připravenosti členských států navzájem spolupracovat. Domníváte se, že je to možné, protože při přípravě té směrnice jsme hovořili o možnostech, o tom, co je možné, co není možné. A některé členské státy uh, vyjadřovali názory, že existují stále určité bariéry. A já si myslím, že to je takové to hlavní. Domnívám se, že teď je na čase si říci, že mm, zatím hovoříme o tom, že bezpečnost je v kompetenci členských států, ale teď, když hovoříme o té, mm, této, o, tomto druhu nebezpečí, které je vlastně přeshraniční, tak si myslím, že zde už by to nemělo být pouze v pravomoci členských států, ale že by to mělo být tedy na té vyšší úrovni. A otázkou je, jak to uskutečnit. No a má druhá otázka, ta se vztahuje na tu myšlenku, že tato politika mm, kyberbezpečnosti by měla být reálnější. Nestačí pouze to, že budou spolupracovat eh, orgány Evropské unie a členské státy. Eh, musí zde být také řádná regulace, eh, řádné technologie, to znamená takové ty bezpečnostní prvky už od návrhu Security by Design. Mm, vy jste také hovořil třeba o tom šifrování, o tom si myslím, že musíme rovněž vést diskusy. Mm, musíme také ale hovořit i o našich základních právech, mezi kterým je i také právo na soukromí. Takže šifrování je zde pro nás. A poslední věc, kterou chci říci, musíme podporovat také chápání té, té, toho Mm, té kyberbezpečnosti tím, že budeme hovořit o těchto věcech. Takže také získáme určité nástroje, jak prosazovat tyto myšlenky a jak do toho více zapojit všechny zúčastněné strany do všech těchto činností. Děkuji nyní paní Sipo. Děkuji vám. Když se podívám na diskuse o bezpečnosti dát, ochraně údajů zde v parlamentu, tak jsem poněkud otřesen a dnes také. Vy jste na úvod eh, řekl, že ti, kdo jsou kriminální živly, takže my za nimi tak eh, trochu běžíme. Ale já nevím, zda za nimi vůbec běžíme, protože to, co je technicky možné, jak napadnout infrastrukturu a zničit, to je dlouho známé, existují o tom knihy i filmy. To, že se nic neděje, není přece dáno tím, že se něco dozvíme pozdě, ale je to dáno tím, že v politickém prostoru na to pozdě reagujeme. Ochrana dat a šifrování. No ne, to omezuje hospodářskou soutěž, když o tom pořád hovoříme. Šifrování, ne, ne, ne, to ne. Protože to by pak zneužili teroristé. No já si říkám, proč je vůbec přípustné ještě používat kuchyňské nože. Možná, až si půjdeme koupit nůž do kuchyně, měli bychom někomu předat naše otisky prstů, protože s ním také můžeme někoho zapíchnout. Také je pro mě docela pozoruhodné to, že když hovoříme o vnitrostátní bezpečnosti, že to je úkoly dané země a kdy se tedy dostaneme k tomu, že řekneme, že něco je evropským úkolem. A evropským úkolem je to, zdá se vždy, když to stojí nějaké peníze, potřebujeme peníze z evropských rozpočtů. A bezpečnost a ochrana dát e, specifické infrastruktury je podle mého názoru také primární úkol vnitrostátní. Nemusíme útočit na celou elekt- e, síť elektrické energie v EU, e abychom způsobili chaos. Stačí zaútočit na určité regiony a tam zastavit přísun elektrické energie, nebude fungovat e, doprava, komunikace, neuvaříte si nic, a to potom způsobí e, chaos v celé Evropě a zvláště samozřejmě v daných regionech a v příslušných členských státech. No a já si kladu otázku, kde jsou ty investice, kde jsou pobídky členských států, kde jsou investice a pobídky soukromého sektoru, by ochránil sám sebe. Například e, poskytovatelů energie, energetické firmy, e, kde investují proti pro svoji ochranu, nebo podniky, jejichž roboty by mohly být nějakým způsobem napadeny hackery a dělali potom věci, které věci dělat nemají. Zde nyní básníme o těch autonomních vozidlech. Co se pak stane, když budou stovky vozidel, takových hackovaných vozidel, jezdit po městě? Nemělo by to být v zájmu vlastního průmyslového sektoru zde investovat do bezpečnosti? Já souhlasím s tím, že jste řekl, že bezpečnost dat eh, může být i hospodářská konkurenční výhoda, ale očividně to vypadá momentálně tak, že naši vlastní politici eh, napříč nejrůznějšími úrovněmi musí být teprve přesvědčeni o tom, že to opravdu výhoda je, anebo hackování televizních nebo rozhlasových stanic. Vy jste sám řekl, vlastně se ani neví, proč něco takového někdo dělá. Já myslím, že to je dost jasné protože potom své propagandistické filmy nemusím šířit po internetu a po Facebooku a po Twitteru. Když budu mít takovou televizní stanici, no tak to budu pouštět v prime timeu. To by mohl být také argument. Takže myšlenka, k eh, čemu všemu by se to dalo použít, ty představy o tom zde jsou a nyní bychom měli pracovat na tom, ale ne jenom evropsky, abychom vydávali evropské peníze pro tuto bezpečnost výhradně, ale je to také úkolem členských států. A ještě mi dovolte poslední větu. Jde o to nejenom zvýšit povědomí v oblasti průmyslu, že zde má svou zodpovědnost, ale i v oblasti mediální politiky a mediálních kompetencí u našich občanů musíme vytvořit podvědomí, povědomí o tom, že náš digitální svět má spoustu skvělých možností, ale tak, jak je to u všech nových technologií, je zde i řád nebezpečí a hrozeb, s nimi se musíme naučit zacházet. Děkuji. Děkuji, paní Netfeld. Děkuji vám pane předsedo. A děkuji panu Popádovi za e, prezentaci. Ale musím říct, že jsem poněkud překvapená, když jsem si vyslechla, co jste říkal, hlavně ke konci vašeho vystoupení jste řekl, že nechcete propagovat nějaký protekcionismus. Ale to je přesně to, o čem jsem přemýšlela během vašeho vystoupení protože je to otázka nezávislosti nebo autonomie EU, ale mně se zdá, že to, co vy zde navrhujete, v podstatě udělat takovou eh, ohradu kolem EU a stížit interakci se světem. Ale já si myslím, že Evropská unie by měla posílit sama sebe. Já pořád říkám, no, leave Steve Jobs by měl být Evropan. A jak toho dosáhneme tím, že uh, rušíme překážky vnitřního trhu. Musím říct, že to je myšlenka, kterou ne vždy francouzská vláda příliš podporuje. A chci říct si, máme zde spoustu regulací, ale zdá se, že mnozí na ní nedbají. Dnes budeme probírat téma Privacy Shield a já jsem ehm, přesvědčena o tom, že to neobstojí před soudy a bude to opět zamítnuto. Takže zde ani nefunguje eh, spolupráce s Evropskou komisí, abychom udrželi naše vlastní pravidla. Tak samozřejmě, když budeme vytvářet neustále nová nová pravidla, to nezvýší naši bezpečnost. A nebo TTIP, to je také vlastně taková monstrózní hrozba v souvislosti s bezpečností evropských systémů, jste řekl, ale já si myslím, že větší eh, hrozbou je to, že Evropská komise nevymáhá dostatečně dodržování pravidel. Vaše vláda podpořila Privacy Shield a asi také tu zastřešující eh, dohodu, které podkopávají eh, ochranu údajů také, myslím, eh, podporuje zákaz šifrování a zavedl zákon o rozsáhlém sledování, jedno z nejrozsáhlejších v EU. Takže když hovoříme o bezpečnosti a o hackingu, tak jistě správně poukazujete na rizika a na fakta, která si musíme uvědomovat. Jistě máte pravdu, ta rizika tu jsou, ale potom, když se podíváme na velký hackerský útok, který se odehrál před eh, několika eh, lety, kdy eh, britské bezpečnostní služby pro, prolomily Belgacom, tak nyní belgické orgány dospěly k tomu, že to vlastně nemohou nějak dokázat, že došlo zde k nějakému prolomení bezpečnosti, takže to celé odkládají. Takže ten váš návrh mě nějak neuklidňuje. Já si myslím, že místo toho, abychom hovořili o nějakých protekcionistických opatřeních, nezávislost EU znamená posílit schopnost Evropské unie posílit eh, naše vlastní firmy tak, aby byly čím dál tím méně závislé na, řekněme, jiných společnostech ze třetích zemí. A jde o to vymáhat ta pravidla, která jsme si vlastně sami určili. To je, myslím, ta správná cesta a ne se uzavírat před e, světem. A měli bychom zde být ofenzivní, ne defenzivní. Děkuji, paní Lorist. Děkuji vám za vaši velice důležitou prezentaci na důležité téma. A potřebujeme zde o tom eh, významnou diskusi o základních tématech. Co to je kybernetická bezpečnost, jak daleko zde budeme zacházet a jak rozlišovat mezi univerzálními a technologickými záležitostmi. Protože některé věci jsou velice úzce propojeny s vnitrostátní bezpečností. Já jsem z Estonska. A tam máme Centrum na to pro kybernetickou bezpečnost. A vlastně tam tedy zajišťuje tuto tematiku pro celé NATO a byla jsem poněkud zmatená či znepokojená, možná jsem to nepochopila správně, že říkáte, že vlastně musíme postavit zeď mezi kybernetickou bezpečností našimi eh, spolupracovníky v NATO a mít potom i čistě evropskou kybernetickou eh, bezpečnost, která nebude mm, spolupracovat s tím systémem, který zde máme pro všechny spojence eh, v NATO. To mě poněkud máte, byla bych rád, kdybyste to blíže vysvětlil. Když se podíváme na takovou tu každodenní bezpečnost, já pochybuji o tom, že toho dosáhneme jenom nějakými silnými regulatorními pravidly na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni. Když se podíváme na konkrétní E, případy a my zde v Estocku máme zkušenosti s konkrétními kybernetickými útoky z jiné třetí země nebo jiných třetích zemí, tak se udělalo mnoho věcí čistě na soukromé úrovni. Byly zde obrovské kybernetické útoky, které prostě byly tou cestou, že se zneužívaly nejrůznější typy sítí a potom naše obrana nespočívala pouze také, že by spolehala nejenom na vnitrostátních orgánech, ale i na občanech. A to bylo mnohem eh, účinnější než nějaká těžkopádná institucionální odpověď. A teď je otázka, jak toho dosáhnout v celé Evropě. Skutečně zapojit občany, aby měli příslušné znalosti a dovednosti. A my víme, že je to zemi od země velice odlišné a také, aby zde byla určitá bdělost a aby se vědělo, že ten klíč k bezpečnosti je v počítači každého z nás a ne jenom někde v budově vlády. Děkuji, pan Albrecht. Děkuji vám za vaše vystoupení. Já bych rád položil ještě jednu otázku. Sedím zde. A sice opatření v bezpečnosti IT v návaznosti na to, co řekl pan Bony. Naše směrnice o bezpečnosti sítí a informací se zabývá kritickou infrastrukturou a potřebujeme zde obecně bezpečnostní standardy pro všechny systémy a zahrnující otázky pravidel pro spolehlivost pro jednotlivé výrobce, protože to bude čím dál tím složitější zajistit bezpečnost. Eh, když někdo jenom kontroluje nebo používá ty technologie, tak to pro něj bude těžké. A možná eh, zavést i určité eh, sankce, někdy je to spojené, když se prostě prokáže, že došlo k nějaké škodě, ale někdy se ta škoda těžko prokazuje ale možná, že s nějakými nedostatky právě škoda vznikne a že tyto nedostatky sami o sobě prostě jsou tak závažné, že by měly být nějak sankcionovány. Děkuji. Jsou zde další kolegyně či kolegové, kteří se chtějí na něco zeptat. Já bych vám rád eh, poděkoval. Myslím, že to je opravdu dobré, že jste eh, přišel mezi nás. Eh, Chceme to také e, řešit na e, vysoké úrovně naší konferenci v souvislosti se zprávou o e, všeobecném sledování. Abych se zeptal na následující. Vy jste zmiňoval směrnici NIS, bezpečnost sítí a informací a na té konferenci na vysoké úrovni zazněla důležitá otázka a mám pocit, že to nebylo možná jasné, jak jste to ono je to totiž těžké téma. Když nebudeme stavět eh, vlastně ty zdi a eh, ploty, budeme mít tedy eh, legislativu, jako je například směrnice NIS, vytvoříme určitou legislativu v EU a vznikne zde tedy určitá IT jurisprudence a zde to tedy bude znamenat, že svým způsobem určité ploty stavíme, i když to neděláme e, účelově, ale vlastně tím budeme vybudovat určitou e, kapacitu a sílu EU a jdeme cestou e, regulace a že to je podle vašeho názoru ta cesta ku předu. Mě by prostě zajímalo, jaká je ta cesta, která vede ku předu k tomu, abychom chránili občany. Um, jde o to, abychom lépe pochopili to, co tedy uh, navrhujete Eh, my to tedy vidíme tak, že NIS je správná věc, ale eh, opravdu, jakým směrem bychom by měli jít jako orgán Evropské unie? Protože nebudeme zde určité ploty budovat eh, cíleně, ale musíme posílit naši kapacitu EU v této stě. A to je, myslím, zásadní otázka. Děkuji, děkuji za všechny tyto dotazy a já samozřejmě se budu snažit dodržet čas, který mám k dispozici samozřejmě. Potřebovala bych určitě mnohem déle. Ovšem nejprve k té NIS směrnici. To je záležitost, která se objevila v mnoha dotazech. Já jsem se o tom rovněž zmiňoval. Pro nás je to mm, ohromně důležitý signál, který vysíláme jednak teda členským státům, členské státy, které zatím se neuvědomily důležitost aplikace, aplikace mm, všech těch aspektů, které se týkají kyberbezpečnosti a zároveň, že teda tyto členské státy budou fungovat v, určitém, v určité síti, to je podle mě kvalitní model, signál, alespoň na samotném počátku. Vy jste se zmínili o tom, že zde máme kritické infrastruktury, jiné projekty, přeshraniční projekty, věci, které fungují na této eh, evropské úrovni v současné době, tak zároveň jsou to citlivá témata, která samozřejmě se mohou postupně velice rychle dotknout i určité národní suverenity například eh, některým našim obětem, kterým pomáháme, tak právě vlastně jsou z této oblasti těchto kritických infrastrukturních projektů, které mají dopad na celý členský stát. Ovšem útočníci to takto nevidí a samozřejmě, že se mohou pohybovat eh, z, ze strany útoku proti nějakému obrovskému podniku do úplně diametrálně odlišné domény či oblasti, čili na straně útočníků nedochází k této sektorizaci, pokud jde o konkrétní útoky. Tato směrnice NIS nám umožňuje spolupracovat, vytvořit takový ten systém sítě, který je podle mě rozumný. Já mám zkušenosti v oblasti výměny výměny informací s jinými partnery v jiných zemích v této oblasti. Jakmile jsou to citlivá data, tak v podstatě vlastně už je to potom na té bilaterální úrovni. Když došlo k výměně informací ohledně konkrétního útoku, konkrétního, konkrétní oběti, tak je obtížné samozřejmě potom nějak otevřeně o tom hovořit někde u eh, kulatého stolu. Samozřejmě, protože ta oběť může být nesmírně citlivého charakteru, tento subjekt, nebo zároveň i ty mm, základní informace, které máme k dispozici, které můžou být důvěrného charakteru. My samozřejmě se snažíme vytvořit určitý model spolupráce na základě směrnice NIS. Samozřejmě, že nemůže ovšem mluvit úplně se všemi členskými státy za jedním stolem, protože mm, hovoříme o nesmírně důvěrných záležitostech. Dostali bychom se na úroveň určité banality a nebyli bychom schopni kvalitním, efektivním způsobem vůbec fungovat na této evropské úrovni konkrétní politiky, jež bychom mohli uplatnit v tomto ohledu, jež bychom mohli aplikovat v tomto ohledu. Samozřejmě, že my víme, jakým způsobem se chránit v oblasti kyberbezpečnosti. Je to taková ta doktrína na základě tří pilířů. Prvním pilířem je ochrana informací a údajů, všech těch informačních systémů. Snažíme se zabránit útoků v některých oblastech. Je to úplná novinka. To je první pilíř to znamená využívání, šifrování, kryptologické nástroje, které umožňují zefektivnit ochranu informačních systémů. Druhá oblast je detekce, snažit se odkrývat tyto útoky. Máme málo skutečně takového to systematického vyhledávání všech těch 100 těchto útoků. Samozřejmě žádný systém nemůže být stoprocentně ochráněný, stoprocentně mm, perfektní. Jsou zde systémy, které prostě musí komunikovat a dochází vždycky k určité možnosti vníku či průniku do těchto informací. Čili my se snažíme o detekování těchto možných e, útoků to ovšem bohužel zatím není ještě dostatečně rozsáhlá. Třetí záležitost je určitě, o tom jsem hovořil pouze maličko, to znamená v tomto technologickém odvětví se zabývat určitým eh, zvyšováním povědomí v této oblasti. Jsou to, samozřejmě hovoříme o mm, je tam vždycky lidský prvek, je tam prostě člověk, který nějakým způsobem eh, řeší všechny tyto otázky. To znamená eh, to uvědomování si důležitosti tohoto tématu pro samotné pracovníky, pro vedoucí pracovníky, pro určitě té postupy na evropské úrovni v tomto ohledu, možná i ENISA, která by mohla být aktivnější v tomto ohledu. To si myslím, že bylo velice užitečné, protože zde nevidíme například eh, mm, ten dostatečnou úroveň povědomí o možných rizicích. Vy jste se vážená paní poslankyně zmínila o mnoha konkrétních příkladech, tam, kde zaostáváme, mnoho příkladů, které jste uvedla o konkrétních možných cílech. Dále no, samozřejmě jste se ptala proč dochází k tomu spoždění na naší straně, investicí a tak dále. Samozřejmě, že to spoždění zde je, to je reálné, ovšem toto je téma, které je relativně mladé, nové, nikdo si nedokáže, nikdo v Evropě nemůže říct, my prostě jsme si 100% jistými svými systémy, 100% je dokážeme ochránit. Samozřejmě, že ty útoky jdou mnohem rychleji, kriminálci fungují mnohem rychlejším způsobem a v mnoha oblastech, mnoha doména, digitální Eh, agenda se objevila, aniž bychom si uvědomili všech, všechna ta rizika. Možná je to naivní, můžeme samozřejmě se k tomu stavět kriticky, ale rád bych vám řekl, že všechno toto to byl vývoj nesmírně rychlý a proto se ptáme, jakým způsobem dohnat toto spoždění. Pokud je o oblast investice na straně jednotlivých členských států, já mohu hovořit pouze za Francii, to je jasné. A mohl bych vám říct si následující od roku 2009 vytvoření naší agentury, kterou já osobně řídím, došlo k různým rozhodnutím ochrany především kritických oblastí, domén, ekonomického, finančního mm, charakteru, technického charakteru. Samozřejmě, že ty investice jsou reálné, nesmíme zapomínat, že kyberbezpečnost by se měla dostat na tu nejvyšší úroveň a u nás eh, opravdu je to konstantní eh, záležitost, věnujeme tomu prioritu na úrovni státu. Prostředky máme k dispozici, to mohu potvrdit a myslím si, ale bohužel ta ekonomická sféra zatím není úplně příznivě naladěná. Ovšem já, pokud jde o ty samotné vedoucí představitele a tu vůli politickou, to mohu potvrdit, tam existuje. Čili je důležité aby jsme si uvědomili všichni, že se nás to týká samozřejmě nejenom ty kritické infrastruktury, abychom nemuseli pouze nějakou legislativou nutit, vnucovat těmto lidem určité povinnosti, těm, kterých se otázka kyberbezpečnosti, kterých se to mm, dotýká konkrétně. Já u toho protekcionismu, jestli dovolíte, paní kolegyně, to samozřejmě není mm, nějak nějakou specializací, k tomu se nemohu vyjádřit. Já se zabývám bezpečností a bezpečnost je propojena s důvěrou. Důvěrou, pokud jde i o poskytovatele služeb, důvěru v celý systém dodavatelský, který Eh, nás obklopuje, všech našich partnerů. Možná se to zdá protekcionismu, my musíme důvěřovat konkrétnímu produktu, já prostě musím konkrétně dopodrobna znát daný produkt, abych mohl říct si, zda konkrétní produkt v oblasti šifrování, kryptování, zda skutečně, pokud to bude nějak krásně, v nějakém krásném obalu, tak já nedokážu posoudit, jak důvěrný pro mě, jak osvědčený bude tento produkt. My, naši lidé musí znát daný produkt do těch nejmenších detailů, podrobností, zda skutečně můžeme důvěřovat tomuto produktu, či nikoli. Nejde o žádný protekcionismus, samozřejmě to může být zařízení francouzského, evropského, jiného charakteru, jiného původu. Ovšem my potřebujeme skutečně mít přístup ke zdrojovému kódu. Někteří mm, to samozřejmě mohou interpretovat trošku jako opatření protekcionistického charakteru, to chápu. Ovšem pokud jde o poskytovatele služeb, provozovatele a tak dále, cloud computing například, to je jeden, jedna z věcí, o kterých by se mohlo zmínit. My nemůžeme, ano, my, ano, samozřejmě, asi rizika zde jsou, určité nebezpečí, ovšem mohli bychom tyto moderní informační technologie využívat bezpečným způsobem, ovšem, abychom toho byli schopni, musíme být schopni hodnotit kvalitu toho, co bylo vytvořeno, to, co nám bylo dodáno na straně dodavatele, to znamená ta skutečná realizace toho produktu. A pokud chceme, samozřejmě, aby nedošlo jenom k nějakým lokálním Ehm, regulačním opatřením musíme mít určitou úroveň bezpečnosti, aby ta data byla alespoň uchovávána na našem území v Evropě. To znamená, že poté bychom na ně ehm, aplikovali naše pravidla. Ve Francii tomu tak například je. My říkáme, ne, ne neznamená to, že nebudeme využívat cloud computing, ale aby tím dodavatelem byl někdo, kdo je osvědčený, kdo již prošel určitým hodnocením, certifikací a tak dále. To znamená, že my si myslíme, že pokud eh, chceme že v podstatě je důležité ověřit důvěryhodnost daného poskytovatele služeb či produktu. To nemá nic společného s protekcionismem. To ano, může to mít určité výhody pro naše podniky a tak dále. Ovšem u nás ve Francii my samozřejmě nezam, nezam, nebráníme zahraničním podnikům, aby se kvalifikovali u nás na našem území, ale na základě pravidel, které my si stanovíme na základě našich potřeb v oblasti bezpečnosti. Čili všechno toto se opětovně vrací k určité otázce toho, že musíme mít důvěru v daný podnik, v daný produkt, v danou službu a to je samozřejmě propojeno s jednotlivými aktéry, s jednotlivými detaily, podrobnostmi. Tato důvěra to v... není pouze něco, co by mohlo být založeno na nějakých slibech nebo nějaké teorii. My samozřejmě s estonskými kolegy spolupracujeme velice úse v tomto mm, středisku na to, které se nachází na vašem území. Naše kontakty, které máme s těmito kolegy ve Stonsku, se samozřejmě týkají vojenské oblasti, NATO, koaličních záležitostí, Hm, máme tam ale určité pochybnosti, pokud je o možnost rozšíření této spolupráce na nevojenské oblasti. Mnoho kritické infrastruktury v současné době vůbec není propojeno s vojenskou oblastí a my si prostě nemyslíme, že na to, tak jak to vidíme v současné době, jakožto koaliční partner by nás mohl ochránit proti všem hrozbám, včetně strategických hrozeb. Jistě jste si vědomí toho, že naši spojenci Eh, samozřejmě jsou lidé, kteří samozřejmě mají rovněž zájem o data z našich sítí, čili nemůžeme spolehat v oblasti informační bezpečnosti pouze na tyto partnery. Jaké by mohlo být řešení? Řešení v této oblasti by mohla být určitá mobilizace všech aktérů, všech subjektů. Vy jste se zmínila i o občanech, jakožto důležitých aktérech v oblasti kyberbezpečnosti. Jistě, toto je jedna z možností. Není to úplně taková ta okamžitá příležitost. Estonsko se možná nachází v takové trošku specifické situaci. Já jsem měl možnost se podívat na, na to, jakým způsobem funguje tato oblast kybernetické bezpečnosti u vás a vím, že se to nemůže prostě rozšířit úplně na celou Evropskou unii, ale je to rozhodně zajímavé. Na tomto modelu my jsme vytvořili určitou operační rezervu u nás ve Francii, protože jsme přesvědčeni o tom, že v případě určité zásadní krizové situace budeme potřebovat právě takový konkrétní plán, nejenom ale vojenského charakteru budeme potřebovat samozřejmě například mo- pomoci a reagovat nesmírně rychle vytvořením určitých sítí a tak dále. A ministři eh, obrany se právě zabývali možností vytvoření takové rezervy, aby, řekněme, několik tisíc lidí bylo připraveno taková ta rezerva, která by byla k dispozici okamžitě reagovat, kdybychom měli takovou krizovou situaci, museli řešit. Nejde, mm, prostě potřebuje mít právě takovou skutečnou rezervu, která by byla schopná, akces, která by byla akceschopná a která by byla připravena mm, zajistit určitou kapacitu v mm, krátkodobém horizontu. Směrnice NIS, to je samozřejmě první etapa, není to cíl sám o sobě, není to ještě ukončení úsilí, je to první krok, samozřejmě nesmírně důležitý, potřebujeme zároveň vytvořit určité prvky na straně mnoha členských států, čili my to takto vnímáme, tuto směrnici. My jsme se hodně na francouzské straně zabývali fungováním této sítě. Je zásadní právě to budování důvěry, výměny citlivých informací mezi jednotlivými členskými státy. Toto všechno nám leží na srdci. Zatím ještě možná nenazrál úplně ten vhodný čas, ale myslím si, že Prostě jednou si budou muset vedoucí političtí představitelé z, na správní úrovni, na, strání, na, na straně podniků uvědomit eh, důležitost eh, kyberbezpečnosti. To si myslím, že bude zásadní, to by bylo, to by bylo téměř zanedbáním povinnosti, pokud by si to neuvědomili, protože zatím ty oběti jsou obětmi, my musíme pomoci těmto obětem, dostat se z těchto problémů, obnovit jejich systémy, obnovit jejich sítě, reagovat na dopady konkrétních útoků, ovšem zároveň vidíme, že nedochází k nějakým dopadům po těchto útocích. Měli bychom i k dispozici určité regulační prostředky, které nám to umožní, určité konkrétní sankce, které by byly k dispozici. Není důvod se nebránit, jakmile prostě skutečně odhalíme pravé vyníky. A už úplně na závěr, Úplně na závěr byste vlastně to řekl sám, pane předsedo důvěra, směrnice NIS, to je něco, co se týká budování důvěry na evropské úrovni, hodnocení produktů, poskytovatelů služeb, dodavatelů, to všechno musí být součástí tvorby této důvěry. Jistě, že bychom měli mm, udělit tomu určité priority, například je to tam kritická infrastruktura, museli jsme někde začít, to je jasné, to znamená, jaké by to mohlo být dopady, pokud dojde k útoku na velké sítě na národní úrovni, na evropské úrovni. Ovšem postupně bychom měli být schopni reagovat i na jiné typy útoků. Například u kyber um, útoků mě zneklidňuje situace malých podniků, které zaměstnávají pouze několik desítek zaměstnanců, jsou schopni řídit infrastrukturu, informační záležitosti, kyberbezpečnost, to je pravda. Ovšem je to rovněž jeden z cílů útoků, ty situace nebo to řešení, víte, vytvořit určitá řešení, která by mohla být použita v této oblasti pro řešení problémů malých podniků v oblasti cloud mm, computingu a tak dále, to by nám mohlo pomoci vytvořit určité drobné struktury, propojit to i s našimi, s určitým povědomím mezi našimi občany. To znamená mm, vytvořit a aplikovat produkty, které jsou důvěryhodné, které jsou osvědčené. Děkujeme. No, děkujeme vám za vaši prezentaci a i ta, za to, že jste se také zapojil do diskuse s poslanci. Eh, zmínil jste legislativní práci, které, eh, která vlastně probíhá, takže my i nadále budeme sledovat, eh, jak to, mm, jak to tedy probíhá a také i s koordinátory budeme dále sledovat dopad na informační odvětví i na celé tyto, na ten řetězec, bezpečnostní řetězec Evropské unie a také doufáme, že tady budou i konkrétní opatření, která všechno posílí. Děkuji ještě jednou vám děkuji a také děkuji všem poslancům, kteří položili mm, výborné dotazy. Nyní se dostáváme k bodu 5. Eh, máme zde tedy, budeme projednávat Evropský cestovní doklad pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetí zemí. Ještě paní Sophie Infilet, já mám ještě eh, technickou poznámku. Eh, já vás ještě chci říci, že teď vlastně navazujeme na to vyšetřování. Chtěla bych ještě zdůraznit ten případ Belgakomu a hovořili jsme o tom eh, poměrně dost, ale teď najednou to všechno bylo jaksi odloženo k ledu. Takže já bych vás také chtěla ještě poprosit, abyste se k tomu eh, vrátili a abyste to pochopili, protože ta firma, vlastně najednou to začala všechno jaksi eh, nějak zahlazovat a teď se vlastně e, dovídáme, že i to soudní šetření se pozastavilo, protože nemají žádné důkazy. Já si myslím, že by bylo docela zajímavé e, přizvat si někoho e, z toho, z té firmy Foxit, aby mezi nás zavítali, aby nám to ještě podrobněji vysvětlili. Dobře, dobře, já to navrhnu na schůzi koordinátorů, která se bude konat po dnešní schůzi. Je pravda, že co se týče té věci Belgakom, tam to zdaleka ještě neskončilo. A určitě to budeme dále sledovat. Ale e, vám tedy děkujeme a už vás propustíme. Čili teď se dostáváme k bodu 5. Čeká nás prezentace výsledků nebo jednání trialogu o evropském cestovním dokladu pro navracení o dohodě, o politické dohodě um, nás informuje pan Hala. Aho, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo máme vlastně jeden, byl, byl zde jeden politický a jeden technický trialog, v němž to bylo dokončeno. Pro náš azylový systém je důležité, aby zaručil eh, rovnost a efektivitu eh, všech dokladů a také i schopnost eh, je zpracovávat technickým způsobem v rámci spolupráce Evropské unie se třetími zeměmi. Ehm, měl byste být tedy pro budoucnost lepší, eh, kvalitnější cestovní doklad, který budou členské státy více používat a třetí země ho budou více uznávat. Hlavní změny k tomu um, původnímu návrhu jsou následující. V bodu 7 parlamentu se podařilo eh, ponechat tam odkaz na readmisní dohody a na potřebu uznat eh, také to, nebo že také, že součástí těchto vyjednávání readmisních dohod musí být také eh, podmínka uznávání toho cestovního dokladu. V bodu 22 Evropský parlament eh, také ponechává svůj odkaz na práva eh, dětí podle článku 19 Charty základních práv a také to, že musí být respektovány všechny evropské unie, ehm, všechny právní předpisy, zejména tedy ta charta pro Evropský parlament je také důležité ohledně tohoto cestovního dokladu, aby eh, to tedy bylo všechno v rámci toho azylového aky, aby evropské aky bylo dodrženo. Článek 3, odstavec 3. Hovoří se o tom, že ten doklad má být platný až do té chvíle, než ten člověk docestuje do té třetí země. To by eh, mělo brát úvahu všechny případné potíže během té cesty, Eh, a tedy mělo by to být až do toho momentu, kdy ten člověk se dostane do té cílové země. Také se tam hovoří o delegovaných aktech, je to tedy na základě interinstitucionální dohody o lepší právní úpravě. Důležitá část je také um, to, že nejpozději 24 měsíců po tom, kdy tento eh, právní akt vstoupí v platnost, tak bude přeskoumán. Máme zde, je, to, je zde vlastně také směrnice o navracení a je to v souladu s jejími postupy. E, ten dokument e, pak bude e, začleněn do běžného přeskumu této směrnice, této návratové směrnice, je to tedy nový článek 8. Je také důležité, aby Evropská, Evropský parlament a Evropská unie dokázali zaručit, že nebudeme čekat celé roky, než tento nový evropský cestovní doklad bude jaksi analyzován, než všechny tyto změny budou schváleny. V tom konečném textu není žádný odkaz na výměnu informací ani na ukládání informací v databázích ohledně tohoto eh, cestovního dokladu, nicméně je to chápano tak, že v budoucnu se eh, tato věc ošetří v nějakém speciálním nástroji. Článek 9 žádá, aby ten doklad byl eh, vlastně mm, platil čtyři měsíce po eh, tom vstupu v platnost, aby tedy všechny členské státy mohly upravit eh, své informační systémy. Článek 4 se týká technických specifikací dokumentu a také stanoví eh, nebo věnuje se také i veškerým budoucím vývojům, veškerému budoucímu vývoji těchto technických a bezpečnostních prvků. Jak už jsem říkal, tak tento cestovní doklad nemá být žádným zázračným řešením ani přistěhovatelské politiky, ani navratové politiky, nicméně je to taková jedna eh, mozaika, jedna kostička té mozaiky a je to také krok dobrým směrem. Tím, že tento doklad bude schválen, tak se snad tedy také ještě více posuneme k takovému evropskému azylovému systému, který bude lépe fungovat a který také dokáže lépe reagovat na všechny výzvy, které čelí. V současné době je mezi těmito výzvami také nutnost eh, zvýšit nebo zajistit dostatečnou míru těch návratů, protože eh, zatím je to méně než polovina. Chtěl bych poděkovat nizozemskému předsednictví komise a také všem stínovým zpravodajům za jejich eh, kooperativní přístup a efektivní práci a myslím si, že zítra při hlasování ve výboru bude každý moci tuto, mm, tento návrh eh, schválit. Děkuji, říká pan předseda. Ze stínových zpravodajů se nikdo nehlásí, takže hlasovat budeme zítra a v září se bude hlasovat v plénu. Děkuji, pane Hala Aho, a nyní se dostáváme k bodu 6. Čeká nás prezentace zástupce nebo zástupkyně agentury Evropské unie pro základní práva. Um, mezi 20. a 23. červnem se konalo fórum, kde byly eh, různí eh, jak nevládní organizace, tak zástupci, kteří se věnovali těm nejdůležitějším věcem. Také tam byli i poslanci výboru Libe a další poslanci, kteří rovněž přispěli k práci fora. A dnes nás eh, čeká paní Joana Gudy, která je vedoucí oddělení svobod a spravedlnosti, která nás eh, seznámí se závěry Fóra pro základní práva. Paní Gudy, dávám vám slovo. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Nejprve mi dovolte poděkovat eh, panu předsedovi výboru LIBE a také samotnému výboru za to, že jste mě přizvali. Zastupuji zde agenturu Evropské unie pro základní práva a pozvali jste mě k tomu, abych prezentovala závěry vlastně takové největší konference, kterou jsme ehm, dosud ehm, organizovali a kterou jsme tedy nazvali Fora pro základní práva. Myslím si, že tam bylo asi deset poslanců z Evropského parlamentu a my bychom vám chtěli opravdu poděkovat za eh, aktivní účast a za to, že jste také přispěli k úspěšnému um, uspořádání tohoto fóra. Um, pan Michael Flaherty, který, byl, který je ředitelem agentury, tak eh, představil toto fórum a hovořil o tom, jak je to tedy s těmi základními právy v době krize. Bylo tam eh, více než 700 um, ehm, účastníků a, něk- a také někteří byli i mimo, ze zemí mimo Evropskou unii. Byli jsme, byl tam také pan místopředseda komise Timmermans, který e, otevřel komis, e, který tam měl tedy úvodní projev, také tam byli zástupci Slovenska a také vysoce postavení e, politikové eh, z různých členských zemí, takže e, si myslím, že to opravdu bylo důkazem toho, že i z těchto jaksi vrstev je, je ehm, um, jasný zájem. Také tam byli tedy různí poslanci, také zástupci třeba OSN a Rady Evropy. Chtěla bych však ještě zdůraznit, to, že tam byli zástupci i z široké palety občanské společnosti, z nevládních organizací, z akademie, také ze zástupců různých humanitních oborů um, a nebo i vlastně z oblasti uh, biznesu. Soustředili jsme se na tři hlavní témata. Nerozhodli jsme se mít pouze jedno téma, jako to bylo dříve, ale měli jsme tři hlavní témata. Za prvé, ochrana uprchlíků. Samozřejmě musíme se věnovat eh, ochraně uprchlíků, protože to je jedna vlastně taková věc, eh, jedna z největších krizí, které dnes Evropská unie čelí. Za druhé, to byla inkluze Mm, snažili jsme se reflektovat společnost v Evropské unii a to, že musí zaručit také kvalitní život všem v Evropské unii. A to třetí téma, to eh, bylo digitální éra a snažili jsme se vzít v úvahu to, že vlastně ty digitální nástroje v podstatě pronikají do všech sfér našeho života a přinášejí jak příležitosti, tak i hrozby v eh, oblasti základních práv. To vlastně už trochu říkal i můj, eh, i tedy předřečník. Takže byly tam velice základní eh, zajímavé prezentace, aktivní panely, eh, různé diskuse, také 28 eh, pracovních skupin, které se zasedalo paralelně. Hlavní, hlavní výsledek je tedy sdělení předsedy, máte mm, do, kopii je to poměrně hutný dokument, je velice komplexní. Já vás dnes seznámím s takovými nejdůležitějšími věcmi tohoto sdělení. Eh, předseda byl tedy pan Michael Doherty, který je předsedou eh, agentury, nicméně to sdělení není pouze jeho sdělením, je to spíše sdělení, které se snažilo zachytit eh, ducha všech těch prezentací i všech těch pracovních skupin. Nejedná se o text, který by byl nějak vyjednáván a schvalován, a zároveň také nevy, nevybízí nikoho k nějaké konkrétní akci. Nicméně potrhává takové hlavní oblasti, o nichž eh, právě přímo zúčastněné osoby toho fóra hovořily, že tedy je to důležité, že to jsou důležitá témata. Pak se máme evropské instituce a členské státy, kteří mají nyní tedy ty povinnosti konat, ale patří tam vlastně i obchodní sféra a občanská společnost, takže všechny tyto eh, mm, skupiny by tedy měly eh, se zamyslet nad těmito hlavními oblastmi, kde je nutná určitá, určitý čin. Takže za prvé ochrana uprchlíků, to bylo to první téma. Zde se velice silně kladl důraz na e, zaručení e, standardů ochrany lidských práv a co to vlastně znamená pro tu konkrétní akci, pro ty konkrétní činy. E, uchazeči volali potom, aby evropské instituce přikročily k praktickým krokům například, aby ze všech sil usilovali o um, zabránění tomu, že bude docházet k omezování lidských práv uprchlíků, také tam je důležitá ochrana zranitelných skupin, třeba dětí bez doprovodu, že tyto děti například by měly procházet zrychlenými řízeními. Dále dopad eh, uprchlické krize na místní komunity. To bylo také téma, o kterém jsme hovořili. Padaly tam velice praktická praktické návrhy. Například to, že členské státy by měly eh, jak si, jakým způsobem kompenzovat místním komunitám případný negativní dopad uprchlických krizí. To znamená, tam vlastně jsou určitá sociální a ekonomická práva. Například pokud je nějaká oblast, kde třeba došlo k poklesu cestovního ruchu. To znamená, eh, tam, kde se vydává jedno euro na podporu uprchlíků, tak by se mělo i jedno euro vydat na podporu místní, eh, té místní oblasti. Také je důležité, aby tam byla dobrá spolupráce s místní společností i s místní obchodní sférou. Také eh, zde musí být lepší ochrana těch nově přišedších Mnoho lidí, kteří utíkají z konfliktních oblastí, eh, trpí velice silnými traumaty, takže je důležité vycházet z dobrých eh, mm, osvědčených praxí, spolupráce třeba s nevládními organizacemi, které s tím mají zkušenosti, by mohly připravit speciální webové stránky, kde by byly psychologické rady, různé poradenství, to by ani nemuselo být, eh, nemuselo by to být mít tak vysoké náklady. A opět eh, tedy je to důležité téma, jak reagovat na tu uprchlickou krizi. Dále, jak chránit děti, které jsou na útěku. To zde také bylo téma, které eh, volalo po eh, silné akci. Snaže je nutné jednat v nejlepším zájmu dítěte. To musí být vždy v centru všech těch nových akcí. Identifikace a registrace všech dětí bez doprovodu by eh, se měla, eh, by měla probíhat za určitých pravidel. Mě, mělo by být eh, zaručeno, že ti lidé, kteří tam budou vlastně pracovat s těmi dětmi, budou speciálně vyškoleni a mm, tam mají být vlastně vyškoleni i zástupci občanské společnosti. Takže to byly pouze takové některé konkrétní příklady a teď se dostávám k druhému hlavnímu tématu toho fora, kterým byla inkluze. Mnozí účastníci hledali způsoby, jak najít rovné příležitosti pro všechny, jak se vyrovnat se všemi těmi nerovnostmi. Je důležité zlepšit sociální i politický Eh, klimat, který je stále méně tolerantní, eh, bují tady xenofobie, rasismus a navíc vlastně nezaměstnanost a nejisté postavení lidí to vlastně ještě všechno posilují. Takže členské státy by například měly posílit různé orgány pro rovnost a měly by také ještě um, um, mít sankce na, pro tyto incidenty, aby ty sankce byly také přiměřené a odrazující. Um, také se odkazovalo na ochranu, pardon, na eh, úmluvu o, o ochraně osob nebo o právech osob se zdravotním postižením, která je nyní také součástí Evropského AKY. Členské státy byste měly eh, se inspirovat eh, inspira, eh, inspirovat čl, členskými státy, které teď už mají dobré zkušenosti s tím, jak eh, se chovat k lidem s zdravotním postižením. Mělo by se to týkat i finančních prostředků. Dále školství a vzdělávání, to je další téma, to je samozřejmě naprosto zásadní pro to, abyste byli odpovědní občané a aby se posilovaly společné hodnoty, jako je třeba nediskriminace. Zde se nabízelo, že eh, například profesionální akreditační orgány by mohly také nabízet speciální eh, studijní obor nebo školicí modul, který by se týkal právě lidských práv nebo i vlastně inkluze. Zde jsou tak dalším tématem jsou také práva pracujících, které se musí posilovat všude, dále je nutné usilovat o zvýšení nezamě- eh, pardon, zaměstnanosti. Členské státy by měly spolupracovat se všemi příslušnými orgány. Je důležité eh, také bojovat s takovými negativními jevy, jako je například eh, vykořišťování pracovníků. No a teď tedy to další téma, to bylo téma digitální éry. Eh, digitální eh, nástroje nebo digi, vlastně ta digitální sféra je stále více propojena s profesním i osobním životem. Musíme zajistit, že všechna práva budou platit jak v tom offline, i v tom online prostředí. Ten uh, digitální věk přináší jak příležitosti, tak i hrozby v oblasti základních práv. Evropská digitální agenda by mohla být dobrým nástrojem také, jak bojovat mimo jiné i třeba se sociální inkluzí, tím, že vlastně lidé získají větší přístup ke svým právům právům. Nápadem bylo například vytvořit určitý systém nápravy. Byly by zde určité speciální aplikace a bylo by to nástroj vhodný třeba pro e, lidi, kteří žijí v e, různých e, vzdálených oblastech. Také je zde oblast takových těch nenávistných projevů, a dalších věcí, které se na internetu velice rychle šíří, pokud s nimi nebude bojováno. Je důležité dále posilovat eh, všechna práva. Máme zde také novou, eh, nový balíček ochrany osobních údajů, který se týká i online. A účastníci fora také zdůrazňovali různé praktické iniciativy. Já vám dám pouze takových pár příkladů. Například sběr osobních údajů eh, v nových, v nových aplikacích, třeba elektronické zdravotnictví, to musí být tedy velice dobře eh, chráněné, eh, protože mm, stále častěji je zpracovávání těchto údajů outsourcováno. Dále dalším nápadem byly různé společné kurzy, společná eh, kurikula, například eh, lidé, kteří studují eh, lidská práva nebo právo, by také měli, vlastně, že by to mělo být propojeno s těmi studijními moduly mm, počítačových technologií. A pak ještě takový další praktický návrh, ten se týkal takového systému semaforu pro uživatele informačních technologií, mělo by to být vlastně v souladu e, s regulátory, znamená to, že pokud by zde byl takový varující systém jako semafor, tak e, červené světlo by znamenalo pro uživatele, že určité e, údaje, které dává na internet, mohou být zneužity nebo třeba prodány a tak dále. Takže to, to je pouze pár příkladů, které mm, byly celkově výsledkem tohoto fora, ale celkem jsme měli více než 100 takových konkrétních návrhů. Ještě dále se um, potom rozpracovávaly v těch 28 pracovních skupinách a velice brzy dáme na internet i výsledky nebo rozpracované návrhy z těchto pracovních skupin. Také jsme ještě se soustředili na to, co hlavní aktéři a také ti, kteří eh, tedy mají povinnost se toho, tomu věnovat, eh, čemu si mají, na co se mají zaměřovat. Také jsme se soustředili na to, co má dělat naše agentura pro základní práva a v boji eh, v bodu 36 a 40 se hovoří o tom, co bude právě naše agentura dělat v těchto oblastech. Ve sdělení předsedy se také hovoří o tom, že je zde určité rozhraní mezi jednotlivými aktéry, je tam vždy důraz na základní práva, členské státy, orgány, občanská společnost, mezinárodní organizace, e, obchodní sektor i akademická sféra. Všichni e, mohou posílit to, aby lidé mohli požívat svých základních práv. Naše fórum ukázalo, že mm, tedy toto fórum může být posíleno že také důležité um, vlastně to oslovovat i takové to širší publikum, než to naše tradiční publikum, které zajímají tyto otázky základních práv. V rámci těchto tří tematických oblastí tam byly tedy hlavní čtyři témata, já se o nich ještě stručně zmíním. Za prvé, základní práva jsou pro každého, týkají se všech. A když se pak zaměříme na určité skupiny obyvatelstva, třeba ty zranitelné skupiny, tak forum právě zdůrazňuje, že základní práva jsou pro všechny. Dále, co se týče digitální sféry, zde to nemůže být už jasnější. Naopak digitální sféry jsou hrozbou, ale jsou i něčím, co nám pomáhá ta naše práva, těch práv požívat. Základní práva ta, jsou pro mladé i pro staré a zkrátka pro všechny, pro všechny osoby. Dalším tématem, kterému jsme se věnovali, bylo vzdělávání. Vzdělávání o základních pravech je základní, zásadní na všech úrovních. Už eh, na základních školách až po vysoké školy, od veřejného po soukromý sektor je to důležité, musíte být určité školení nebo určité kurzy. Mm, to vzdělávání o základních právech musí také hovořit trošku jiným, modernějším jazykem, aby bylo srozumitelnější. No a pak Další část se týkala odpovědnosti institucí a orgánů. Evropská unie a členské státy mají určité povinnosti eh, a musíme tedy se sledovat to, aby je dodržovali. No a nakonec poslední věc je jedna věta, která se týká právě osob se zdravotním postižením. Eh, je to takové heslo, eh, nesmí být nic o nás bez nás, nic se nemůže dít be, eh, be, vlastně, co se týče nás, aniž my bychom, se, aniž my bychom byli konzultováni. A vždy tedy pokaždé, když se připravuje nějaké opatření nebo nějaká politická koncepce, která se týká osob se zdravotním postižením, musí se tato skupina lidí o tom konzultovat. Takže um, mnoho těchto mm, praktických návrhů je v tomto sdělení. Také i na konci hovoříme o tom, co my sami můžeme dělat. Eh, doufáme, že právě Evropský parlament a LIBE může odkázat na toto sdělení předsedy ve své vlastní práci. A rovněž i vy můžete přispět k tomu, že další fórum bude rovněž důležitou akcí a že bude také úspěšné. Děkuji. Děkuji vám. Kolegyně a kolegové, eh, všichni jste obdrželi ty brožurky někteří byli také na fóru. Bohužel máme jenom čas do 16.45, kdy přijde paní komisařka, budeme hovořit na téma Privacy Shield a potom máme společné zasedání s výborem Econ. Mám zde na seznam řečníků dva kolegy, můžete se přihlásit ještě další, kdo chcete promluvit. Prosím, dejte mi to najevo nyní. Prosím, dejte to všichni najevo nyní a pořádně zvedejte ruce, abychom opravdu vás zaregistrovali. Dobře, takže vy a někdo další. Prosím vás, buďte co nejslušnější, aby paní kolegyně mohla eh, odpovědět, protože jsme měli k dispozici jenom 30 minut. Takže budete-li struční, tak se snad podaří i odpovědět. Pan Bony bude mít slovo jako první. Děkuji, já jsem se zúčastnil tohoto fóra. A sice dne, který se zabýval otázkou digitální éry. A já bych vám chtěl poděkovat za to, že byla zorganizována velice plodná, dobře strukturovaná diskuse a bylo to pro mě také zajímavé, velká příležitost setkat se s mnoha zástupci občanské společnosti. Bylo to nesmírně důležité. Dovolte mi několik eh, věcí. Za prvé, to silné uznání, že e, základní práva by se měla aplikovat stejnou měru online a offline. To bylo důležité. Dále se tam vyjádřilo to, že v rámci probíhá implementace GDPR a musíme zde vstupovat všichni společně na všech úrovních, všichni aktéři zde musí spolupracovat. Za třetí, Musíme si uvědomit, že by zde měl být také přehled takový základní, přehled základních eh, práv týkající se internetu na vnitrostátní úrovni. Také se tam jasně objevila myšlenka, že vnitrostátní úroveň, ekonomická sféra a vlastně všichni aktéři by měli spolupracovat eh, se organizacemi působícími v oblasti lidských práv a také je důležité si uvědomit, co znamená ten návrh týkající se toho varovného systému formou semaforu pro uživatele IT. Bylo to představeno v průběhu konference a měli by zde spolupracovat IT společnosti spolu s regulátory. Já si myslím, že v průběhu diskuse se k tomu budeme moci později ještě vrátit. Zkrátka vám chci velice poděkovat za uspořádání eh, konference. Děkuji, paní Losta. Děkuji. Já chci jenom potvrdit to, co řekl pan, právě pan Bony. Já jsem také navštívila ty diskuse o eh, digitálním věku. Často to akce bývají takové hodně retorické. A mě velice příjemně překvapilo, že tam byla taková atmosféra na tomto fóru, která byla opravdu taková dobrá, věnovali jsme se zásadním věcem, eh, byli tam nejrůznější aktéři, kteří otevřeně diskutovali o tématech, a jedno z klíčových témat, které se tam opakovaně objevovalo, byla otázka vzdělávání v digitální éře. A také eh, také lidé z oblasti technologií a jejich vzdělávání v oblasti lidských práv, protože my zde hovoříme o ochraně soukromí už té fázi toho designu, vytváření produktu, ale pokud ti, kdo ty technologie vytvářejí, o tom nic nevědí, no tak to bude čistě retorická věc, aniž by se proskacovala skutečně v praxi. Takže eh, zde jsme se tomu opravdu závažně věnovali v diskusi a to byla také problematika inkluze. Protože my jsme zvyklí na to, že se to zde objevuje tak nějak přirozenou cestou, pohlížíme často na mladou generaci, ale měli bychom se také zabývat více starší generací, stárnoucími lidmi a řekněme lidem ve věkové kategorii 40+. Plus. To je také nesmírně důležité. Otázka sociální inkluze a rovnosti samozřejmě i například lidé se zdravotním postižením jsou velice důležití. Prostě chci říct, že ty diskuse byly velice kvalitní a doufám, že lidé budou pokračovat ve své práci, budou ji dále rozvíjet, protože opravdu, co tam bylo dobré, ta kreativita, která se tam projevovala a ten nový formát diskusí. Děkuji, děkuji paní Gomez. Bohužel já jsem se nemohla zúčastnit tohoto fóra. Doufám, že snad Eh, příště to bude zorganováno tak, že bude moci se zapojit aktivně více členů tohoto výboru. Ale opravdu ty závěry jsou nesmírně důležité, zvláště co se týče ochrany uprchlíků a práce, kterou je zde třeba odvést. Protože si nedovedu si představit jinou věc, která byla více v rozporu s hodnotami EU, než eh, otázka zacházení s migranty. Takže opravdu mě zajímá, zda zde budete skutečně podnikat kroky a budete zde vytvářet šetření a předložíte nám, jak to vypadá v členských státech a jak to vypadá v souvislosti s evropskými agenturami. Zda se na vás obracejí Eh, abyste jim pomáhali při řešení lidskoprávních eh, problémů, nejenom v hotspotech, ale také v těch nejrůznějších táborech, které jsou například v Řecku nebo jinde. A kde jsme svědky, kdy situace jsou velice negativní, například pro nezletilé, a otázka řešení situace nedoprovázených, nezletilých a kde ženy a děti jim upíráno základní právo sjednocování rodiny. A týká se to nem státu, kde se nacházejí i těch ostatních, které by měly spolupracovat. A i takové to digitální rozdělení vedlo k tomu, že to má takové velice negativně zvrácené aspekty, například, že jsou uprchlíci odkazováni na to, že mají někam zavolat po Skype, ale Skype tam vůbec není k dispozici. A je to něco, co jim například eh, sdělují zástupci EU hm, nebo vnitrostátních orgánů. Takže co hodláte konkrétně dělat, aby se konkrétně opravdu prosazovaly ty priority, které zde uvádí do souvislosti s právy uprchlíků? A já opravdu mohu jedině podpořit to, abyste zde konali. Máme čas jenom do 16.45. Paní Cornelia Ernst, prosím. Děkuji vám. Děkuji vám za prezentaci i za pozvání. Myslím, že je důležité, aby se Evropský parlament zúčastňoval takovéto Eh, důležité akce. Pro nás to bylo opravdu nesmírně dobré. Já nechci zde ještě dále rozvádět tu chválu, která zazněla od kolegů. Samozřejmě i naše frakce eh, vás velmi chválí, ale mám otázku. V aspektu sociální inkluze jste také reagovali na otázku Romů. Obsali jste tam, že by se měly vyvíjet Eh, pokud bude požadováno monitorovací nástroje indikátory v oblasti otázek Romu, pokud to tedy bude požadováno, ano, my bychom byli rádi, budeme o to jako frakce žádat a také bychom vás rádi vyzvali k další diskusi o aplikaci a strategie v oblasti Romů, a pozvali vás zde k tomuto tématu, abychom prodiskutovali, jak se dodržují nebo spíše nedodržují pravidla. Myslím, že to je opravdu důležité, abychom zde něco udělali s tímto tématem, protože jsou zde diskuse o uprchlících a toto téma se pak neprávem trochu ztrácí ze zřetele, přitom i zde je třeba výrazně konat. Děkuji. Nyní má slovo pan Jurek. Děkuji za slovo pane předsedo. Velice stručně. Jedna otázka, která je praktická, ovšem má dramatický dopad. Zda jste měli možnost hovořit o těch deseti tisících zmizelých dětech v Evropě. To znamená těch dětí, které nám, k nám přicházejí z migrantských rodin. A při té příležitosti samozřejmě ta první otázka se týká samotného fóra a druhá otázka se týká samotných aktivit agentury. Zda jste se rovněž věnovali otázce informovanosti, informací, které se získávají ze strany Europolu, policejních orgánů jednotlivých členských států, které informace máme nyní již k dispozici, takové informace, které bychom mohli naší veřejnosti již předložit. Děkuji. Děkujeme a úplně na závěr Srája Post. Děkuji. Eh, já chci potvořit paní kolegyně Ernst, která hovořila o eh, Romech a situace Romů je opravdu taková, že by, jsme se, byste se jim měli věnovat prioritně. Eh, já teď listuji tu brožurku, kterou jsme dostali. Musím napřed najít tu kapitolu, ještě listuji, no. Co se tam tedy píše? Nemůžu to najít, tak eh, já se zeptám jinak. A sice téma xenofobie. Mám následující otázku. Jak toto téma řešíte? Jsou to nějaké kampaně, školení? My jsme toho názoru, že toto je opravdu důležité téma, zvláště v souvislosti s naší historii současnou situací. E, vaše agentura byly s námi s výborem e, Libe, měla mít opravdu úzké e, vztahy, měli bychom zde navzájem poskytovat podněty. A teď jsem našla to, co jsem hledala, a je to na straně 5 a 6 na základě principů solidarity a zodpovědnosti. Konec citátu. No, víte, lidská práva to je přece otázka solidarity. Zvláště dnes, když vidíme, jak posiluje nacionalismus a xenofobie v členských státech. Takže to byla jenom taková myšlenka na okraj. A v tomto duchu ještě také téma práva na rodinu a práva na rodinný život. Eh, ve Švédsku vlastně bylo zrušeno to slučování rodin. Takže potom je taková situace, že někdo je ve Švédsku a potom jeden rodič v Řecku a nemůže dojít ke sloučení rodiny. Co si o tom myslíte vy? Omlouvám se, nebudete mít moc času na zodpovězení otázek, takže Některé otázky jsou velice detailní a důležité a vy jste si činila detailní poznámky a také jste měla podrobnou přednášku. Někteří kolegové na fóru byli, někteří ne. Pokud byste možná mohla poslancům odpovědět písemně a teď jenom pronést několik eh, závěrečných eh, myšlenek, protože už na nás čeká paní komisařka. Takže Děkuji. Děkuji za vaše samozřejmě komplimenty na jedné straně a samozřejmě velice bohaté otázky. Mohu vás ujistit o tom, že naše agentura pro základní práva, pokud jde o náš mandát, o ten obecný mandát, samozřejmě pokrývá mnoho těch oblastí, na, které vám leží na srdci. Romská otázka je jednou z devíti hlavních oblastí, kterým se věnujeme. Je to samozřejmě zakotveno i v našem prohlášení. Samozřejmě inkluze, další záležitost, na které skutečně fungujeme, samozřejmě migrační rada, asilová rada, my produkujeme měsíčně zprávy ohledně migrace a asilu, které se týkají devíti členských států. Švédsko rovněž je na tomto seznamu, můžete se na to podívat, například i na Francii. Další důležité body, které se týkaly digitální propasti, to je záležitost, kterou můžeme pokrýt písemně, pan předseda o tom před chviličkou hovořil. Já samozřejmě se si vědomá toho, že čas nemám dostatečně k dispozici. Děkuji za veškeré připomínky, poznámky. To, co uděláme, tak jak jsem byla o to požádána, samozřejmě s konkrétními jmény poslanců poskytneme odpovědi. Samozřejmě písemně ano, děkuji, děkuji za všechny, kteří ty otázky položili a rád bych se omluvil za to, že teda nemáme dostatek času k dispozici. Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili této důležité rozpravy a samozřejmě bych rád poděkoval i našemu hostu za úžasnou prezentaci. Takže, milí kolegové, kolegyně, nyní se dostáváme k bodu číslo 7 a to je výměna názoru s paní komisařkou Věrou Jourovou, která je zodpovědná za oblast spravedlnosti spotřebitelů a genderové rovnosti v Evropské unii. Za chvíličku mezi nás paní komisařka dorazí. Takže, jestli dovolíte, já poté hned zahájím úvod tohoto tématu. Rád bych ale připomněl, že návrh tohoto provádějícího rozhodnutí máme k dispozici ze strany komise, která popisuje přesně to, jak bude Privacy Shield poskytovat adekvátní ochranu v této oblasti v souladu s naším zákonem, s našimi zákony Evropský parlament not, byl notifikován o tomto prováděcím aktu a my jsme projednávali tuto záležitost, která se týká článku 106 minulé pondělí 4. července. Paní komisařka Jourova laskavě přijala naše pozvání výboru LIBE k tomuto tématu a já bych vám rád připomněl, že koordinátoři se k tomuto tématu sejdou okamžitě po naší zkuse a podíváme se samozřejmě na to, jaké akce z toho vyplynou na základě i odpovědí, které nám komise poskytne k těmto otázkám. Takže na chviličku přerušíme, počkáme na paní komisařku, až se usadí. Děkujeme. Uh, prosím, abyste se přihlásili všichni, kdo budou chtít vystoupit. Prosím, abyste se přihlásili, abychom mohli dopracovat náš seznam řečníků. Prosím, zvedněte ruce. Prosím, zvedněte ruce. Děkuji. Budeme 45 minut k dispozici pro celé toto téma. Zrovna jsem poprosil paní komisařku, nějakým způsobem propojila té připomínky, aby um, jsme měli možnost potom i položit vaše dotazy opětovně, aby na to mohla reagovat. Víme, že v našem výboru těch 45 minut skutečně není dostatečný čas. Takže, paní komisařko, připravena? Dobře, výborně. Prosím, začínáme. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně výboru Libe, dámy a pánové, jsem nesmírně vděčná za tuto příležitost, abych opětovně vystoupila ve vašem výboru ohledně takzvaného Privacy Shield se Spojenými státy. Je to vlastně nový rámec pro ochranu dat v rámci transatlantického přenosu osobních dat pro komerční účely. Jde o nesmírně odlišnou a mnohem mocnější záležitost, silnější záležitost než Eh, Safe Harbor na základě rozhodnutí soudního dvora loni na podzim. My jsme velice pozorně věnovali eh, této otázce dostatečnou analýzu a snažili jsme se o zajištění dostatečné ochrany našich dat a v pátek jsme obdrželi jasnou podporu ze strany členských států. Poslední tři roky jsme opravdu neustále pracovali s našimi americkými partnery na tomto tématu. Byla to doporučení, se kterými jsme začali v listopadu 2013 a od posledního října rovněž jsme zde měli kritéria soudního dvora na základě jejich rozhodnutí. Nová oblast právě si šílet pokrývá kritéria a doporučení a zároveň překonává problémy safe harbor systému. Já jsem posledně vystoupila 5. května v Evropském parlamentu, den předtím, co Evropský parlament přijal rozhodnutí v tomto ohledu, které se týká Privacy Shield systému. A jsem samozřejmě pečlivě naslouchala vašim názorům, připomínkám i ostatním subjektům a Evropská komise se snažila na ně reagovat. Vaše usnesení společně s názorem, které se týká ochrany dat, vedlo k důležitým vylepšením v této oblasti, objasnění a zároveň posílilo oblast takzvaného privacy shield, takže ochrany soukromí. Jednak je to otázka eh, hromadného sbírání dat. Toto je zásadní záležitost, která je centrálním bodem diskusí se Spojenými státy. My jsme obdrželi další výsledky v tomto ohledu, další ujištění ze strany Spojených států, pokud jde o aplikovaná omezení a ochrana opatření. Je jasné, že eh, tato možnost bude pouze výjimečná, pokud Eh, dojde ke konkrétní, eh, pokud nebude možné se zabývat jednotlivými daty jednotlivých eh, podezřelých případů. Ale Spojené státy budou využívat různé filtry a jiné nástroje, které umožní sbírání těchto informací na úrovni spravodajských služeb a minimalizovat data, která jsou sbírána. A třetí záležitost týká se to pouze určitého zlomku komunikace v rámci přenosu dat po internetu. Tato ujištění umožnila Evropské komisi dospět k závěru, že Spojené státy a jejich spravodajské aktivity, které se týkají přenosu osobních dat z Evropské unie, zůstávají v rámci limitů či hranic toho, co považujeme za proporcionální a potřebné. Toto je text, který potřebujeme aplikovat, když se budeme zabývat ekvivalentní úrovní ochrany na prahových hodnotách, které stanovil Soudní dvůr. Čili toto byly ty hromadná data. A dále je to ombudsman. Zde jsme získali další závazky americké strany posílit a objasnit obavy, které vznesl Evropský parlament a jiné subjekty. Zde bych ráda zdůraznila to, že probíhala probíhaly diskuze s ministerstvem vnitra ve Washingtonu a posunuli jsme se dále vpřed. Ráda bych vám poděkovala za tyto diskuze, které tam probíhaly. Čeho jsme dosáhli? Získali jsme další ujištění, pokud jde o funkční nezávislost eh, ombudsmana či ombudsmanky. Máme jasné závazky ohledně toho, že nejenom, že to bude nezávislá, eh, nezávislý subjekt na spravodajských složkách, ale zároveň, že bude vykonávat své aktivity svobodně, bez jakéhokoliv eh, zásahu, který by mohl mít dopad na objektivní analýzu. Dále jsme zároveň objasnili to, jakým způsobem bude ombudsman spolupracovat s jinými orgány dohledu na straně Spojených států s investigativními pravomocemi a zároveň jsme objasnili i to, že mm, tato osoba obdrží veškeré informace důležité pro fungování na svém postu a zároveň samozřejmě, aby měla možnost reagovat na individuální požadavky. Otázka národní bezpečnosti samozřejmě v současné době je omezená nejenom na straně Spojených států, ale rovněž na straně našich členských států. Právě proto trváme na tom, aby zde byl nezávislý mechanismus eh, možné nápravy, eh, který samozřejmě bude reagovat na ten komplexní složitý mechanismus národního přístupu. To znamená, že to bude pokrývat veškerá osobní data a komerční přenos údajů ze strany EU do Spojených států, včetně přenosu dat založených na jiných nástrojích, například standardní um, články jednotlivých dohod. Je to důležité pro posílení právní jistoty veškerých toků dat do Spojených států. Ombudsman to je velice zásadní inovační prvek. Poprvé bude mít takový mechanismus pro řešení nezávislých stížností v této oblasti na, na, na mezinárodní úrovni. Proto vás prosím, abyste tento mechanismus pouze nesmetli ze stolu ještě předtím, než ho otestujeme. Prosím vás spíše o to, abyste zvážili hodnoty tohoto mechanismu a potenciální benefity. Prosím, abychom mu dali příležitost se projevit a aby mohl skutečně dokázat, že v praxi to bude fungovat. Třetí záležitost, pokud jde o úschovu dat, my zde máme explicitní povinnost na straně amerických eh, podniků eh, ničit tato data, jakmile je nepotřebují pro zpracování. Toto odráží eh, stávající a i budoucí ochranu dat, tak jak zakotvena v naší legislativě znamená mazání těchto dat. A dále jsme například posílili pravidla v dalším přenosu, následném přenosu, tak aby právě si Shield nemohl být obcházen tím, že osobní údaje Evropanů předají nějakým dalším podnikům či subjektům, ať už jsou amerického nebo jiného původu. Pátá záležitost, možnost nápravy jednotlivců, to je lépe popsáno v tomto rozhodnutí adekvátního charakteru. Toto rozhodnutí jasně popisuje to, že většina těchto možností jsou alternativního charakteru, což znamená, že jednotlivec nemusí vyčerpat všechny tyto možnosti v specifickém pořadí při žádosti o nápravu. V minulosti více než 90 těchto klasických požadavků, například požadavek na nějakou opravu, nápravu či vymazání, probíhalo v přímém kontaktu s danými společnostmi. My očekáváme, že tento postup bude podobný, ale že bude ještě zjednodušen, protože jsme posílili spolupráci na obou stranách Atlantiku mezi jednotlivými vymáhacími orgány, to znamená orgány na úrovni federálního výboru, federální státní komise a zároveň i ministerstva obchodu na straně Spojených států Evropská komise vytvořit takovou příručku, která by vysvětla našim občanům práva v této oblasti. A dále je to závazek na straně Spojených států aktivně informovat Evropskou komisi o jakémkoliv právním rozvodu, který, rozvoji, který by spochybnil fungování systému Privacy Shield. To samozřejmě bude součástí společné výroční zprávy, ve které budeme schopni prodiskutovat se Spojenými státy i fungování celého tohoto rámce. Bude to společná revize či přeskup. Asi si pamatujete, že to pokrývá veškeré oblasti té, tohoto rámce, národní bezpečnost, dále ombudsmana, možnost nápravy a tak dále. A zapojí se do toho všechny orgány, nejenom na straně Spojených států, ale rovněž i na straně Evropské unie, například naše orgány v oblasti ochrany dat. A budeme informovat Evropský parlament samozřejmě o výsledcích, Evropskou radu a já jsem připravena prodiskutovat s vámi ještě jasnější zapojení Evropského parlamentu v tomto ohledu. Možná byste mohli navrhnout někoho, kdo by byl součástí hm, takové společné revize fungování systému Privacy Shield. Jedním z hlavních rozdílů mezi Safe Harbor a tímto Privacy Shieldem je to, že je to dynamický proces a já jsem připravena pravidelně monitorovat fungování tohoto systému a zajistím, aby to bylo řádně provedeno na obou stranách Atlantiku. Tento závazek je podpořen i například naší velice jasnou doložkou o pozastavení. Věřte nám, že ji skutečně využijeme, jakmile použijeme, jakmile zjistíme, že dochází k nějakým nedostatkům na straně um, americké nebo když podniky nebudou plnit své závazky. Poučili jsme se z minulosti a nemůžeme samozřejmě naše rozhodnutí, adek, toto adekvátní rozhodnutí nějakým způsobem eh, ho ponechat eh, zapomenuto my samozřejmě budeme trvat na tom, aby všichni plnili své povinnosti a poskytovali ekvivalentní úroveň ochrany našich osobních údajů. A zároveň zajistíme, aby osobní data jejich občanů byla chráněna v EU. Právě se Shield poskytuje skutečné benefity pro všechny strany a samozřejmě na základě jasných odpovědností. Nad rámec našeho prováděcího rozhodnutí ještě chci říci, že samozřejmě zajistíme skutečnou kontrolu aplikace e, tohoto rozhodnutí i na základě nařízení, které se zabývá ochranou osobních údajů. Úplně na závěr. Revidovaný Privacy Shield mezi EU a Spojenými státy poskytuje jasnější, striktnější pravidla pro americké společnosti, pokud jde o zpracovávání osobních údajů, která získají. Dále je to proaktivní monitoring a prosazování na, zákl- na straně amerických úřadů. Dále jsou to různé možnosti e, žádosti o nápravu jednotlivce v oblasti oblasti, ale nejenom v oblasti národní bezpečnosti. Dále jsou to určitá zajištění, pokud jde o ochrana opatření, sbírání, používání osobních údajů pro národní bezpečnost a pro um, účely um, um vymáhajících orgánů a dále je to efektivnější monitoring na straně EU. Právě se šil. Eh, tento systém byl posílen tak, jak to požadoval Evropský parlament a eh, rovněž pracovní Ehm, skupina na základě článku 26. Samozřejmě, že to bere v potaz i rozsudek soudního dvora a těší se podpoře členských států. Na základě našeho hodnocení eh, to poskytuje adekvátní úroveň ochrany. Doufám, že po přečtení dokumentů, které se týkají právě se Shield mechanismu, budete se mnou souhlasit. A nyní, myslím, nastal čas pro rozhodnutí a pro otestování tohoto systému. To, že tento rámec bude Eh, funkční, to je samozřejmě nesmírně důležité pro naše podniky, malé a středně velké podniky a zároveň pro naše spotřebitele, kteří věří, že transfer jejich údajů bude efektivní do Spojených států a zároveň to vyplní to prázdné místo eh, které nám zde chybělo u Safe Harbor před 8 měsíci a zajistí to za eh, bezpečnost našich jednotlivců a zároveň poskytne právní jistotu pro podniky. Vy, poslanci Evropského parlamentu, byste hráli zásadní roli v celé této rozpravě, která v posledních letech probíhala u transatlantického přenosu dat. A proto bych vám srdečně ráda poděkovala a prosím vás, abyste nadále s námi spolupracovali a aby tento důležitý rámec byl skutečně úspěšným rámcem. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní vyvolám kolegy, tak jak se přihlásili. Prosím. Um, Prvé paní Sipo, prosím. Děkuji vám. Já samozřejmě chápu, že to komise chce zrealizovat všechno ještě do voleb v USA. A také netvrdím, že nedošlo k určitému zlepšení například v oblasti toho hromadného sběru dat anebo v otázce nezávislosti ombudsmana či ombudsmanky. Ale otázka je, zda to je dostatečně dobré, anebo až to opět přijde před soud, bude stiženo stejným osudem jako Safe Harbor. Chci se zaměřit na tři otázky. První. Pracovní skupina 29 v Dubnu vyjádřila několik bodů kritiky, zvláště týkající se ekonomických, komerčních aspektů. A pokud vím, tak se v této oblasti nic nezměnilo. Možná, že by k tomu paní komisařka mohla ještě něco říci. Za druhé, SHIELD se orientuje podle stávající směrnice z roku 1995 a samozřejmě neodkazuje na ten nový balíček o ochraně údajů. Znamená to, že za dva roky to bude znovu projednáván ten shield, aby zde byl ten soulad s tím balíčkem o ochraně údajů? A za třetí zmiňovala jste, že na radě je široká většina podporující předložený text. Znamená to tedy, že jsou tam někteří, kteří z toho nejsou úplně šťastní. A z různých zpráv mám informace, že myslím dva státy vydali určité prohlášení. Můžete nám říci, co v těch prohlášeních je, případně nám je dát k dispozici? Děkuji. Také za stručnost. Pan Fos. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve vám chci velice poděkovat, paní komisařko, že jste sem přišla, opět to představujete. A když eh, porovnám to, co vy zde přednášíte z cíly naší skupiny EPP, tak my jsme chtěli zrušení mechanismu Safe Harbor, těch 13 doporučení komise, eh, nám nezdá, se nezdály tehdy dostatečná, nešla dost daleko, Chtěli jsme vlastně lepší zacílenost a lepší dohled, lepší vyrovnávání také v otázce podmínek hospodářské soutěže a konkurence mezi EU a USA, vyšší standardy ochrany údajů a větší právní jistotu. A to vidím, že vlastně zde všechno plníte a proto vám chci srdečně poděkovat, že tedy ty cíle, alespoň které jsme formulovali my, byly splněny. Ono je možné, že celek není úplně dokonalý, že nějaká 2, 3, 5 tam ještě chybí, no ale obecně, principiálně bych řekl, podle našeho názoru, ten Privacy Shield v podstatě splňuje to, co my jsme také měli na zřeteli v souvislosti se zlepšením Safe Harbor. Myslím si také, že se docela zdařilo to, že v tom trojúhelníku e, základních eh, práv ochrany údajů a hospodářství. Zde máme nastolenou dobrou rovnováhu, takže i zde můžeme být docela spokojení. Požadavky, které se objevily ze strany Evropského soudního dvora, aby zde byl mechanismus dohledu, který, myslím, se také zlepšil oproti tomu původnímu návrhu, že tedy v souvislosti s právními následky i právními prostředky zde eh, byl lepší přístup, tak jak se to požadovalo. A potom zde byla otázka eh, toho příjmu dat ze strany veřejných orgánů, že jsme to také limitovali. A to je, myslím, to nejlepší, čeho jste dosáhla, protože ta oblast bulk collection, hromadný sběr dat, s tím jsme měli velký problém s tímto pojmem a dosáhnout něčeho také právě v souvislosti s USA je nesmírně těžké, takže eh, to je opravdu skvělé, co jste zde udělala. Možná jednu otázku ještě. Pokud byste nám mohla blíže vysvětlit jednotlivé možnosti, které občan má, jak eh, vlastně se mu může dostat právní pomoci. Protože já vždy vidím jenom takový eh, seznám eh, těch alternativních řešení sporů, to ADR, ale mm, kdyby se to ještě jednou možná vysvětlila v souvislosti s tím panelem Privacy Shield, v čem zde spočívá rozdíl, to by bylo dobré vědět. Ale myslím si, že ty možnosti, které se nám zde nyní otevírají, je zde vlastně čtyři nebo pět úrovní, kde občan eh, si může zachovat svoje práva. To je, myslím, správná cesta a chci vám za to poděkovat, že se vydáváme právě touto cestou. Děkuji, paní Netfeld. Okay, thank you. Um... Děkuji za slovo. Paní komisařko, děkujeme Eh, myslím si, že není žádná pochybnost, že ten návrh nebo to ujednání, které máme před sebou, je lepší, než býval Safe Harbor. Ale o to zde nejde. Otázka je, zda je to dostatečně dobré, a já si myslím, nebo, nebo na rozdíl od toho, co říkal předřečník, tak já jsem já jsem vůbec byla dost trošku přes, překvapena vlastně tím, co říkal pan Fos, který sám je právník, protože tady je zákon a tady, je, tady jsou nějaká obchodní, obchodní zájmy, ale musíte zkrátka uplatňovat právo, nemůžete. Prostě zkrátka právo je právo. A někteří eh, v sobotu eh, si něco říkají v hospodě o nějakých politických eh, názorech, ale zde zkrátka je Evropská unie, máme zde Evropský soud a je důležité, co říká tedy Evropský soud, co říkají zákony, to je důležité. Takže já si myslím, že my na to máme, nebo já na to mám jiný názor. Já tedy sama nejsem právní, právníkem, já to nemůžu úplně posoudit, ale nejsem přesvědčena, že je to jaksi úplně um, přesvědčivé. Um, myslím si, že i pokud by se šli k soudu, tak by zase zde byly určité problémy. Já si myslím, pane Fosi, že přece naše občané i naše podniky musí mít jistotu a zatím jim tu jistotu nedáváme. Zkrátka, pořád je to takové trošku nejisté. A to jim bude komplikovat eh, možnost, aby, eh, aby tedy prováděli ten svůj biznis. Takže pokud to má být něco, co stanovuje standard, jsme ochotni Eh, dávat tyto stejné režimy i třeba Číně nebo Rusku, protože to jsou také důležití obchodní partneři a já si nejsem tedy jistá. A mm, jsme ochotni s nimi obchodovat za stejných, za identických podmínek? Já mám pár otázek, podrobných otázek. Stále čekám na otázku, na odpověď na otázku, která se týká právního statutu těch pojistek, těch záruk, které byly učiněny. Um, tady se to tak, jak si byly určité proslovy, určité přísliby, ale pokud eh, americké orgány eh, mají eh, opravdu zájem tyto záruky dát, tak proč to neuzákoní, proč neschválí nějaký zákon? Já si myslím, že to opravdu mm, nevzvyšuje tu důvěru. No a další věc se týká toho ombudsmana. Jeden ze standardů, který vyžaduje evropská legislativa, je nezávislý orgán. A já mám um, velké vážné obavy, zda tento americký ombudsman bude nezávislý. Oni mu ani neříkají ombudsman, má být, je to nějaký seniorní Eh, konzultant pro eh, problémy v diplomacii v této oblasti osobních údajů. Já opravdu nemám pocit, nebo ne, nezní mi to jako někdo, eh, u něhož můžou občané hledat nějakou pomoc. A pak možná jednu věc jsem úplně neslyšela, ale možná pan předseda to může potvrdit nebo vyvrátit pan, paní Novely, eh, tedy ten ombudsman nebo ta ombudsmanka, že tedy eh, není ochoten přijít do Evropského parlamentu a ona není vlastně ochotná nám zde vysvětlit, jak vlastně ona sama chápe tu svou pozici, protože já si myslím, že kdyby přišla, tak by to byl důležitý krok k tomu zvýšení důvěry. No a potom tedy další věc jsou ty hromadné sběry dat. Bylo zde už učiněno mnoho práce, ale stále se eh, tedy hovoří o tom, že že ty hromadné sběry údajů, byť tady jsou ty různé záruky a různé pojistky, tak stejně si musíme e, položit otázku. Chceme schválit novou legislativu, chceme opravdu dodržet tyto standardy, chceme, aby nás brali vážně, chceme se pohnout nějak dál. A pak také jste ještě říkala, že e, Evropský parlament by měl být také zapojen do toho společného ročního přeskumu. Je to asi dobrá myšlenka, ale myslím si, že to není zase úplně eh, reálné, protože nás by potom vázala eh, ta klauzule o eh, důvěrnosti, takže my bychom pak nemohli vlastně provádět tu povinnost kontroly. A já už jsem vlastně 12 let poslankyní Evropského parlamentu a nepamatuju si, ale opravdu se chci zeptat ostatních, opravdu už jsme někdy prováděli dobrou kontrolu toho přeskumu, třeba dohodě o SWIFT, dohodě o jmené evidenci cestujících. My to vlastně nikdy nečiníme. Takže já si myslím, že bychom neměli být zapojeni do toho přeskumu, ale my bychom ten přeskum pak měli podrobit kontrole. Eh, děkuji. Já bych ještě chtěla říci, že v 17.30 nás čeká pak ještě společné slyšení s výborem Ekon, takže ještě eh, bude tedy pár otázek. Pan Jan Albrecht Pan Jan, Al, pan Jan Albrecht, prosím. Děkuji za slovo. Já bych eh, chtěla rovněž poděkovat za prezentaci i za práci, kterou paní komisařka odvedla. Eh, Poté, co tedy došlo k tomu, že soud prohlásil tu dohodu Safe Harbor za už vlastně neplatnou, eh, absolutně neplatnou, tak vlastně jsme se dostali k tomu, že vlastně 15 let jste vlastně byla určitá jak otá- situace, která vlastně neodpovídala mm, právu nebo zákonům. Takže já si myslím, že ještě jednou musíme říci, že samozřejmě je důležité obnovit důvěru našich občanů v efektivitu toho systému a také v tom, že ta ochrana bude e, právní, zákonná. Musí to být systém, kterému budou občané dověřovat a e, musí to být také určitá dohoda, kterou bude zaručovat Evropská unie. Je naprostá pravda, že ty že se nejedná o to, zda bylo něco zlepšeno, ale zde to jsou věci, které jsou v souladu s evropským právem a zde to v souladu s tím, jaké názory má Evropský soudní dvůr. A existují vážné obavy, zda opravdu ta, ten nový text splňuje tyto podmínky. Myslím si, že už celá věc, celá řada těch výhrad už se zazněla, nechci všechny opakovat. Ale zejména, co se týče těch, toho hromadného sběru údajů, to je stále věc, kterou já stále ještě si nemyslím, že to je dostatečně ošetřeno, že to je dostatečně vyloučeno. Je jasné, že třeba eh, údaje o eh, amerických občanech jsou schromažďovány mnohem méně než eh, o údaje o ostatních, takže můžete pak tedy říct si, dobře, my neschromažďujeme úplně všechny údaje, pokud oni třeba vynechají jedno, jedno procento, třeba tím, že tam chybí nějaká technologie, tak oni potom také mohou říct si, no my nezbíráme úplně všechny údaje, ale stále to, co oni vlastně zjišťují nebo jaké údaje sbírají, tak to je diskriminační vůči evropským občanům a stále ta situace je vlastně stejná. A mm, je to opět také zdůrazňuje to, že spíše zde došlo na výměnu jakýchsi příslibů Evropský soudní dvůr řekl, že americká legislativa v této oblasti není dostatečná v tom, jak nyní vypadá, ehm, co se týče ekvivalence, ekvivalentnosti ehm, příslušné legislativy a e- americká legislativa se nějak nezměnila a také je tam ehm, důvod, vlastně tam není dostatečná jakási příležitost to změnit. Vy říkáte, ať tomu dáme šanci, ať to zkusíme, ať tedy je to určitým testem, ale zároveň bychom mohli říci, bychom mohli říci, že eh, když tedy to chceme jaksi vyzkoušet, tak bychom tedy neměli říci, že to bude platit navždy a neomezeně. Takže dobře, já bych třeba mohla říci, dobře, můžeme to vyzkoušet, ale pojďme tedy stanovit určitou lhůtu a poté, kdy také ještě zde bude to eh, obecné nařízení o eh, ochraně údajů, tak potom třeba můžeme ještě přinést nějaké lepší řešení. Takže já bych tedy očekávala třeba, že navrhnete něco takového, protože zatím vlastně ještě v, v USA také neexistuje žádné, žádná právní úprava pro tu obchodní sféru. Z toho důvodu také Evropský parlament tehdy zavrhl tu dohodu Safe Harbor a vlastně dneska ta situace je stejná. Takže pokud chceme trochu vyvinout tlak na tu americkou stranu, kde eh, tam jsou hlavně eh, vlastně ta, ta občanská Eh, společnost v Americe také chce, abychom my jako Evropská unie byli takovými průkopníky, aby, abychom vlastně, a my vlastně i jsme v tom, že se snažíme stanovit ty standardy pro ty údaje, tak opravdu bychom měli tam stanovit nějaký jasný časový limit a měli bychom jasně říci, že toto není naše poslední slovo, protože já se jinak obávám, že to vlastně zase skončí u soudu a ještě více poklesne naše důvěra v očích evropských občanů. Paní uh, eh, Sophie Tivel, co se týče té uh, ombudsmanky, my jsme ji pozvali, ale vlastně ne úplně formálně. Takže uh, není to tak, že my bychom... Jí, no, tak uh, dobře, tak mohli bychom ji tedy oficiálně pozvat? Mohli bychom ji tedy oficiálně pozvat? Ano, je zcela jistě tento návrh padne na schůze koordinátorů. Dobře, pane Albrechte, takže nyní pan Kirchhoff. Prosím. Mm, mikrofon bez mikrofonu. Dobrý den, paní komisařko, děkuji, že jste přišla do našeho výboru. Já si myslím, že jsou zde určité politické frakce, které zkrátka nikdy nebudou eh, spokojeny s těmi kompromisními dohodami mezi Evropskou unii a eh, třetími zeměmi. Já chci říct si zaprvé, že já jsem také právník a myslím si, že komentáře pana eh, Fosse, eh, ty byly poměrně dost na místě, podle mého názoru. Ale já si myslím, že my bychom se měli podívat na takový širší kontext, protože si myslím, že provádění tohoto štítu bude dobré pro ekonomiku, pro ochranu osobních údajů občanů a také, že vlastně přinese jasný právní rámec, zejména pro ty malé a střední podniky, které tvoří 60 všech eh, podniků, mm, které vlastně spadají do tohoto ehm, štítu. Ehm, snažili jsme se tam vyplnit různé ty eh, chyby nebo takové ty nedostatky. Eh, je tam tedy ten ombudsman nebo ombudsmanka, eh, takže tam je něco vlastně, mm, tam musíme k tomu stavit objektivně. Pak je tam také ta otázka toho, eh, té soudní nápravy. Teď je vlastně zde několik možností, jak se domáhat nápravy. To je také nesmírně důležité. Pak je zde také to, ten společný přeskum, eh, posouzení Evropské komise, to všechno musí být činěno vlastně, nebo musí být všechno posuzováno v tom obecném kontextu. Eh, já bych řekl, že zde máme také ehm, americké legislativy. Nemyslím si, že ani eh, USA, ani naši protěžci by se vlastně na to příliš nedívali, protože si myslím, že i eh, ty, mm, co se týče toho, je, je zde vlastně ten zákon o soudní nápravě. A zde si myslím, že se Evropský parlament v květnu ve svém usnesení jasně vyjádřil. Už tam e, vlastně byly tam určité nápravy, bylo to vlastně také na žádost parlamentu a myslím si, že také to e, zlepšuje ten štít a navíc se vlastně ještě vyplnilo to právní vákuum, e, jak pro záruky pro občany i pro podniky. Takže mm, myslím si, že to není pouze takové Eh, to, že jsme nějaký text vzali tím, tím systémem cut and paste, to určitě ne. Musíme tady být ambiciozní, ale také pragmatičtí a odpovědní. Paní komisařko, děkuji, že jste přišla mezi nás. Myslím si, že jste odvedla dobrou práci za obtížných okolností a já už tedy z mé strany žádné otázky nemám. Děkuji. A Paní Ernst. Hmm. No, musíme si upřímně říci, že ten postup, ten postup, jak ho zde vidíme, je prapodivný. Předseda musí napsat dopis, pozvat vás, aby vy jste sem laskavě paní Jourová přišla a informovala nás o tom, co je tedy ten definitivní konečný výsledek, to konečné změní. My jsme si říkali, že byste to možná mohla udělat také dříve a také bychom si bývali přáli, aby Evropský parlament měl více možností Eh, do toho zasahovat. Všechno to bylo takové překotné, nám se to nelíbí, chci to zde jasně formulovat a na koordinátorech jsme o tom také dosti kontroverzně diskutovali. Já si myslím, že toto není dobrý pracovní postup. Dobře víte, že to je velice aktuální a ožehavé téma a opravdu bychom se navzájem měli brát vážně i vy nás. To bych byla ráda, kdyby tomu tak bylo a kdyby se nejenom eh, vyměňovali navzájem komplimenty, pokud se člověk vůbec dostaví. To za prvé. Za druhé, výsledek je zklamáním. Eh, v Němčině se říká, je to takový falešný pětník a to, co je napsané na té etiketě, vlastně není uvnitř. Ten nápis Privacy Shield zní úžasně, ale vlastně to nechrání před sběrem dat prostřednictvím eh, různých eh, bezpečnostních agentur USA. No dobře, na to už jsme si zvykli. A ombudsman nebo ombudsmanka. Tak. Pan Kerry nám zde řekl jasnou odpověď a máme jeho písemnou odpověď v příloze, že ombudsman nemusí vlastně uvést žádný opravný prostředek takže celý ten konstrukt toho ombudsmana nebo ombudsmanky je velice vágní. A také nezávislost orgánu dohledu. To je, myslím, velká spekulace. A poslední věc, kterou chci zmínit, o té se dlouho diskutovalo, zdá se, že se zde nic nezměnilo, že, a sice, že ta ochrana, nebo to, co se označuje jako ochrana, má platit jenom pro občany EU, takže kdo není občanem EU, te, na toho se to nestahuje. to je v rozporu s evropským právem, konstatuje, takže není to dobré. Samozřejmě můžeme říci, ano, je to lepší před létem se rozejít v dobrém a odjet na prázdniny, ale já vám musím říci, že naše frakce eh, Eh, to nevidí jako dobrou věc a vidí to vlastně jako neaplikování rozsudku Evropského soudního dvora. Děkuji. Nyní pan Bony a paní Gomez se eh, vzdali řečnické doby, bychom měli čas, takže pan López Aguilar, prosím velice stručně. Mikrofon. Děkuji Moje obavy vlastně souvisí s tím, co už se zaznělo. Ale poté, co se tedy řeklo, že zde je určitý pokrok na dohled v souvislosti s tím před, tou předchozí dohodou Safe Harbor, tak za prvé, kolik z toho bude záviset na pokračování účinnosti prezidentských dekretů týkajících se bezpečnosti, protože eh, budou brzy nové prezidentské volby a všechno se může úplně změnit na americké straně. Pokud tedy zde nebude aplikováno eh, závazné právo oběma eh, komorami v USA, tak to bude záviset potom vlastně na udržení účinnosti na vůli prezidenta. A za druhé rozsudek Evropského soudního dvora je zde od toho, aby zajistil, aby bylo náležitě interpretováno, uplatňováno evropské právo s pohledem na listinu základních práv EU, ale evropské právo se mění. Je zde ten nový balíček eh, ochrany údajů, který vstoupí v účinnost a kolik z toho bude potom účinně fungovat v tom novém režimu. Na to bych se rád, rád zeptal. Děkuji vám, děkuji vám, že jste byli disciplinovaní a využili té krátké doby. Paní komisařko, prosím, odpověste. Děkuji vám, děkuji vám za vaše komentáře a otázky. Začnu tím, na co se ptala paní Sýpl. My jsme přijali to eh, doporučení eh, pracovní skupiny 29, co se týče ekonomické stránky, ale k mému velkému překvapení to nakonec bylo složitější než eh, doporučení týkající se národní bezpečnosti. Ale tak to je jenom takový můj osobní dojem z této fáze vyjednávání. Takže my jsme přijali doporučení týkající se ukládání dát, transferu dát. Přesvědčili jsme aby americkou stranu, aby také zavrnuli země Evropského hospodářského prostoru, e, Norsko, Island, Lichtensteinsko a potom zde byla ta roční revize, kterou doporučovaly orgány ochrany údajů a také jsme si vyjasnili možnosti Eh, právní nápravy pro občany, takže si myslím, že jsme zareagovali na všechna klíčová doporučení a každý to teď může nalézt v tom eh, současném znění. Potom rozhodnutí o adekvátnosti a příslušné dokumenty souvisí s směrnicí z roku 1999. Já se omlouvám, že zde eh, zacházím do té legislativní oblasti, ale my jsme prostě hledali řešení ekvivalentní ochrany soukromých osobních dát evropských občanů a vycházeli jsme ze stávající eh, evropské legislativy. Ovšem zde máme pouze směrnici a máte naprosto pravdu, že nemůžeme zavírat oči před skutečnosti, že eh, přijde den, kdy se bude aplikovat eh, nařízení o obecné ochraně dát a to bude 25. května 2018. Eh, někteří z vás to zmiňovali, pán Albrecht i další poslankyně a poslanci. My zde musíme opravdu reagovat náležitě, protože to rozhodnutí o adekvátnosti už vlastně reaguje na určitou zvýšenou poptávku ve srovnání s tou směrnicí, zvláště co se týče uchování dat a těch transferů dat a i dalších aspektů. Ale jde o to, abychom byli nejenom ambiciozní, ale také byli dostatečně silní, angažovaní, tlačili na americkou stranu a už jsme oznámili, že vlastně eh, to nařízení o ochraně osobních údajů, že to je taková revoluční věc v ochraně údajů v EU a naši američtí partneři o tom vědí a uvědomují si to. Jak tomu budu přistupovat z takového velmi praktického hlediska? na pokynech a budeme pracovat na pokynech a interpretaci GDRD eh, směr, směrem k občanům a k podnikům. A v této souvislosti budeme úzce spolupracovat s orgány ochrany údajů. Ty jsou v té přední linii, ty vědí, co se odehrává v oblasti ochrany údajů, kde existují rizika a hrozby a budeme spolupracovat eh, v rámci první a druhé revize. První bude v letě 2017 a ta druhá v letě 2018. A budeme také pracovat na Privacy Shield z hlediska zle- možných zlepšování nebo úprav, ale měli bychom být opatrní. Protože co se týče Privacy Shield, hovoříme o potřebě nastolit zde právní jistotu pro podnikatele, podnikatelské subjekty a když někdy máte na mysli pozitivní změny, tak vytvoříte něco negativního. Takže musíme zde opravdu se držet toho cíle, nastolit právní jistotu a udržovat ji a zároveň hledat možnosti, jak systém ochrany v rámci Privacy Shield zlepšovat tak, aby to odpovídalo eh, nařízení obecné ochraně údajů. Já si myslím, že stejně zde nemáme žádnou jinou možnost. A opět toto je právní názor. Když kde máme povinnost zachovat eh, odpovídající ochranu údajů v souvislosti s USA, odpovídající eh, evropské legislativy. Až to nařízení bude platit, tak eh, stejně z tohoto hlediska to celé budeme muset analyzovat, protože zde budou nová pravidla v EU a to budou vaše důležité úkoly mezi tím tou první a druhou revizí a já vám slibuji, že to ne, ne, nebude to, že bychom jenom zavřeli oči a nechali věci prostě ať si plynou. Co se týče toho hlasování členských států, myslím, že čtyři nebo šest států se zdrželo a Francie a Německo eh, vydali prohlášení, kde se vlastně prohlašuje následující. Přijímáme stávající verzi, vidíme zde nebo máme zde určité obavy, říkáme si, zda je to dokonalé, nebo zda je ještě nějaký prostor. Dejme tomu příležitost a vyzkoušejme si to, jak to bude úspěšně fungovat eh, ve fázi implementace. Takže ti spíše eh, hledí směrem k tomu prvnímu roku fungování Privacy Shield a potom v roce by se to, si to rádi zanalizovali. Ale to je vlastně něco, co bychom měli udělat my všichni. Pan poslanec Hos, děkuji vám za vaše pozitivní slova. Jistě museli jsme zde vyvažovat zájmy nebo dvě velké priority, a sice bezpečnost a soukromí. A to nějak nezastíráme. A co se týče podnikatelských subjektů, zde bych také reagoval na Sofie Netfeld. Prostě právo se musí aplikovat, to je jasné. Ale my zde zavádíme pro podniky ještě eh, další povinnosti, které vyplývají z té legislativy, ale ty podmínky a eh, povinnosti v souvislosti s eh, principy ochrany soukromí to je vlastně další vrstva pro ty podnikatelské subjekty. A měli bychom tedy také zvažovat, jaké to pro ně znamená e, překážky, co je splnitelné, co je přijatelné a jak správně, správně říkáte, my to neděláme pro ty největší hráče na trhu. My to děláme hlavně pro malé a střední podniky v Evropě, které budou muset používat ten nový nástroj, aniž by byly absolutně zahlceny eh, nějakými novými eh, podmínkami a překážkami. Co se týče potom toho hromadného sběru dat a možnosti zjednat nápravu, nevím, jestli máme ještě čas na to zareagovat tak v podstatě my mám, má stížnost podanou přímo u dané společnosti. Statisticky se, se uvádí, že 90% eh, z nich se tedy zpracuje na této úrovni. Pak máme ADR, eh, potom lidé se mohou obrátit na soudy, ale my bychom jim spíše doporučili orgány ochrany údajů. A nejkomplikovanější situace je, pokud ta data jsou převedena do USA a ta stížnost je směřována na toho dovozce dat do USA, který vlastně nespadá pod evropskou jurisdikci. Takže zde může občan eh, využít služeb Federal Trade Committee a potom Ostatní případy, a to bylo za posledních 15 let byly čtyři případy, tam bude arbitrážní panel a my jsme s americkou stranou se dohodli, že zde bude k dispozici technická podpora pro občany ze strany orgánu ochrany údajů, bude zde právní podpora, bude zde možnost využívat videokonference s podporou TPA a jsem si jistá, že ten arbitrážní panel bude opravdu taková ta úplně poslední eh, možnost a že to bude eh, nejméně využívaná varianta. Co se týče právního statusu, samozřejmě bylo by lepší, kdybychom zde měli nějakou eh, legislativní věc. Co máme aktuálně, jsou dopisy kde instituce, nikoli konkrétně osoby podepsané pod eh, dopisy, protože oni je nepodepsali jako osoby, ale jménem americké administrativy. Takže my máme k dispozici dopisy, kde se instituce zavazují a zavazují se k mnohému v souvislosti eh, s Privacy Shield, eh, nástrojem pro ochranu údajů občanů EU. A co se týče voleb a toho, co bude po volbách, jistě, volby jsou vždy takovým okamžikem nejistoty. Podívejme se také, co se děje v Evropě, ale dobře, měla bych spíš zůstat eh, v USA tak samozřejmě volby budou znamenat určitou nejistotu, ale my počítáme, že na straně amerických orgánů zde bude nadále udržována ta kontinuita, eh, jak je to uvedeno v jejich dopise, které opravdu byly podepsané nejvyššími představiteli. Potom, co se týče ombudsmana, zde jsme dále vyjasnili kompetence a také otázku nezávislosti. Ombudsman musí zareagovat na stížnosti, odpovědět na ně. Nebude žádná stížnost, e, která by zůstala e, nespracovaná. Budou mít možnost klást dotazy těm generálním e, inspektorům a mít i jiné možnosti získávat informace a budou odpovídat těm osobám, které předložili stížnost, zda tedy došlo k dodržení pravidel nebo ne. A také e, jakou tedy navrhují formu nápravy. Ombudsman e, bude také jeden z těch, kdo budou poskytovat informace pro revizi a tím budeme mít tedy tak cené vstupy toho, jak vlastně eh, co systém funguje a kde jsou problémy. Něco jako Privacy Shield, vlastně specifický institut, nemáme ho zatím v Evropě. Já opravdu budu také velice vdělá v souvislosti s fungováním ombudsmana v této věci protože je to něco nového, no tak eh, důvěřujme eh, tomu a uvidíme potom, jak to opravdu bude fungovat a nakolik to bude uspokojivé. Paní Ernst, no, nebylo příliš času na to zde přidat ještě další procedura, proceduru a já myslím, že jsme náležitě v náležitém čase informovali parlament a výbor Libe. Já myslím, že tam došlo k spoždění asi dvou dnů, za které se omlouvám, že to bylo spoždění dvou dnů, ale mohu vás ujistit, že beru Evropský parlament velice vážně. Nejenom výbor Libe, ale i e, ty další tři výbory, do kterých docházím a vysvětluji naši činnost. Nejsem eh, šťastná, nejsem stoprocentně spokojená, ale e, eh, činím ten krok, přebírám tu zodpovědnost eh, a budu se snažit tedy splnit všechny ty sliby, které jsem dala vám i dalším orgánům a jednotlivcům, že budeme monitorovat fungování Privacy Shield a pokud to fungovat nebude, pokud dojde k nějakým závažným selháním v tom, co jsme slíbili, tak ten systém pozastavíme, ale já myslím, že fungovat bude. Budeme také sledovat změny v americké legislativě. To byla také jedna z otázek, které zde zazněly. A Potom je zde, eh, jsou zde různé americké výnosy, které my sledujeme samozřejmě. Chtěli bychom, aby na straně USA zde eh, byla silná legislativa chránící soukromí občanů. jak jsme to zmínili, milí kolegové, milé kolegyně, koordinátoři se sejdou okamžitě po našem výboru a bude se to týkat právě tohoto konkrétního bodu a naší diskuze. Omlouvám se kolegům, kolegyním z Ekon výboru za spoždění na našem programu, pokud je o další bod na našem dnešním pořadu jednání. A prosil bych kolegy, aby přišli mezi nás. Poprosím pana Vybra z Ekonu. Yes.